Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych opět zahájil přerušené jednání. Dneska máme na pořadu dne dvě zprávy, o kterých budeme hlasovat. Nejprve je to zpráva paní Liany Ivanové o Evropské investiční bance výroční zpráva za rok 2010. Paní zpravodajka dnes není přítomna. To znamená, že se k tomu nemůže vyjádřit a můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Pokud nemáte nic proti tomu. Vidím, že nikdo žádné námitky nemá. To znamená, že začneme uh, u, uh, pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento pozměňovací návrh byl velkou většinou schválen. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Několik poslanců se zdrželo, několik bylo proti, ale je to schváleno. Eh, úvodní ustanovení L, pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. Odstavec 1, mm, pozměňovací návrh C1, kompromis 1. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Dva hlasy. Eh, proti eh, nikdo se nezdržel, je to schváleno. Nyní čtyřka. To o tom nebudeme hlasovat. E, nyní C2, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel schváleno? Osmička. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Pardon, tady je ústní pozměňovací návrh pana Tamaše, Dojče, takže prosím, pane kolego. Ano, pane kolego, máme k tomu ústní pozměňovací návrh. Konkrétně tam chceme změnit eh, to znění popad also to eh, pozbudit země s dobrým, dobrou eh, finanční kázní a regiony konvergence. Jsou tu nějaké námitky vůči tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoho nevidím, to znamená, že o tom můžeme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 9 s ústním pozměňovacím návrhem podle pana Tamáše. Dojček kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. C3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Omlouvám se. Postupoval jsem příliš rychle a zapomněl jsem hlasovat o jedenáctce. Děkuji za doplnění. Vracíme se k jedenáctce. Pozměňovací návrh číslo 11. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to přijato. A nyní 12. Nyní pozměňovací návrh číslo 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že bychom to měli elektronicky zkontrolovat. Či, číslo 15. Prosím, hlasujeme elektronicky. Jan Mulder bohužel nemá hlasovací kartu. Hlas, elektronické hlasování je zahájeno. Dobře, zkontrolujeme to. Hlasování je zahájeno a nyní je hlasování u konce. Je to přijato. Je to jasné. Pozměňovací návrh číslo 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jednoznačné a proto to zopakujeme. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 16? Prosím. Kdo je proti? Nyní je to jasné, je to přijato. Kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, je to přijato. Pozměňovací návrh číslo 17. Kdo je pro? A oh, pardon, o tom nebudeme hlasovat, takže kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. C6, kompromis 6. To padá, o tom nebudeme hlasovat, tak Pardon, takže C6 jde pro, proti, zdrželi se, je to přijato. C7, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro, proti, e, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 9. Kdo je pro? C9. Proti? Zdrželi se přijato. A nyní pozměňovací návrh číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis, 30, eh, eh, kompromis 31. Kdo je pro? Proti? Mluvám se. Zdrž se zdržel. Teď to není úplně jednoznačné, zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 31. Zahajujeme hlasování o 31, prosím. Třicet jedna, prosím, hlasujeme elektronicky. Okay, vote is closed, please. Hlasování u konce. Je to zamítnuto. Já jsem byl právě upozorněn na to, na to že hlasovat může pouze pan uh, Ehrenhauser a pan Klár, prosím. A pan Ehrenhauser je řádným členem. Dobře. Nyní pozměňovací návrh číslo 33. Kdo je pro? A, dobře, takže nejprve 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 36. Kdo je pro? pro? 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 41. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. C11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 45. Kdo je pro? proti, při, zdržel se. Není to jasné, zkontrolujeme to elektronicky. 45, zahajuji hlasování. Vote is closed. Hlasování je u konce. Je to velmi těsné. Máme tu eh, dvě, dva poslance, kteří hlasovali bez kart. Pan Itale. Dobře. Takže je to přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A omlouvám se, je to zamítnuto, takže zkontrolujeme 47. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Dobře. Pane Mold, Pan Mulder eh, plus jedna, jeden hlas proti a pan Itele plus. Eh, je to zamítnuto. 48, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 49, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Není to jasné. 49. Zkontrolujeme elektronické hlasování je zahájeno. Hlasování je o konce. A nyní je to jasné, je to přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 52. Kdo je... A, pardon, je tu ústní pozměňovací návrh. Jan Gerbrandy, prosím. Ano, je to pouze technická záležitost, technická změna. Chtěli jsme anglický pojem subsidies nahradit pojmem funding. Je někdo proti? Nikoho nevidím, to znamená, že o tom můžeme hlasovat. 52. pozměněná tímto ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 56. Ústní pozměňovací návrh. Dobře, to padá. 57 také padá. Tak 58. Kdo je pro? Proti? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 63. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. A nyní se dostáváme k stanovisku DV1. Aha, tak o těchto stanoviscích můžeme a hlasovat en blok 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 9, 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 9, 5, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 9, 6, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 9, 7, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 9, 8, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 9 až 12 můžeme o nich hlasovat unblock, takže kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní stanoviska výboru Ekon. Ekon 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ekon 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ekon 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ekon 4, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Ekon 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ekon 6. Kdo je pro? Omlouvám se, o tom nebudeme hlasovat. Ekon 7. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 7 až, 7 až 11 o tom můžeme hlasovat uh, eh, unblock. Takže 8 až 11 unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. O 12 13 hlasovat nebudeme, takže jako 14. Takže 14 až 26 unblock. Prosím, hlasujme. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní výbor Envy. Envy 1. Eh, Envy 3, pardon. 3 až 7 an blok. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Envy 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Není to jasné. Pojďme to elektronicky zkontrolovat. Stanovisko výboru NV číslo 8. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Dobře. Hlasoval jste pro nebo proti? Uh, ano, já už jsem hlasoval dobře, takže je to přijato. NV9. 9 až 12 unblock. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní návrh zprávy jako celek. Budeme o ní hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Zpráva byla přijata. Blahopřejeme paní zpravodajce. A nyní se dostáváme k další zprávě. Eh, zpráva pana Rivelínyho. Pane Rivelíny, chcete se chopit slova, co by zpravodaj? Chcete k tomu něco říci? Prosím, máte možnost. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat A chtěl bych, aby kolegové věnovali pozornost tomuto návrhu v v období, kdy zažíváme vážnou krizi. Vyzývám všechny poslance a poslankyně. Bohužel krize nezasahuje pouze jednu jedinou zemi v Evropě. Zmocnila se celé Evropy a šíří se ještě dále. A tato opatření pro rovnost a spravedlnost se musí vztahovat na všechny evropské země. A spokojit se s jednou jedinou zemí by bylo nespravedlivé. Takže vyzývám na smysl pro spravedlnost všech kolegů. A myslím, že pozměnce návrhy 6 až 9 jsou identické a tudíž bychom o nich měli hlasovat najednou. Děkuji. Ja, vielen Dank, Rivellini. Moc krát děkuji. Pan Rivellini říká, že o Eh, návrzí 6 až 9 bychom měli hlasovat en blok. Souhlasíte s tím nebo chcete hlasovat odděleně? Můžeme tedy asi hlasovat eh, najednou. Hlasujeme tedy o návrzích 6 až 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak je to zamítnuto, ale můžeme to ještě radši ověřit. Hlasujeme tedy o návrzích 6 až 9. Končíme hlasování. Takže je to jasně zamítnuto. E, návrh 12. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Takže přijato. E, trojka. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Není to úplně jasné. Hlasujeme o návrhu 3. Končíme hlasování. Je to tedy přijato. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? chcete, je překontrolovat eh, hlasování návrhu 13. Hlasujeme tedy elektronicky. Omlouvám se, eh, řekl jsem to špatně, je to tedy přijato. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to přijato, říká pan předseda. Možná ne. Budeme hlasovat znovu. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o návrhu 4. Hlasujeme nyní. Končíme hlasování. Je to zamítnuto 13 proti 11 pro respektive 12 pro. Někdy to opravdu z toho předsednického stolku nevidíte úplně jasně, co, kdo je pro a kdo je proti. Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme nyní. Takže je to přijato. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to úplně jasné, takže hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování. A je to přijato. Nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku. Hlasujeme elektronicky. Slovo má ještě pan zpravodaj, pan Rivelini, prosím. Děkuji. Myslím, že spravodaj žádal o to, aby tady byla spravedlnost eh, a eh, rovné zacházení. Eh, to je to, co jsem tady žádal. To znamená, já budu hlasovat proti své zprávě. Myslím si, že je, jde o to, abychom opravdu měli ve všech členských státech stejné podmínky. To je ta solidarita, to je ta rovnost, to je ta spravedlnost. To znamená, že pan zpravodaj hlasuje proti své vlastní zprávě, ale samozřejmě akceptuje demokratický výsledek volby. Moc krát děkuji. Můžeme tedy nyní hlasovat o e, zprávě jako celku. Zdá se, že to úplně nefungovalo, takže to budeme muset zopakovat. Hlasujeme znovu. Hlasovali všichni. Končíme tedy hlasování. 14 pro, 10 proti, možná tedy 15 k 11 nebo 14 k 11, říká pan předseda. Hlasovali jsme tady? Congratulations. Not the rapporteur, but the committee. Gratuluji, asi ne tedy zpravodajové, ale z výboru, nebo nevím. Gut. Dann geht es weiter auf Deutsch, aber in der Abstimmung... No ale budu tady pokračovat eh, v Němčině, hlasovali jsme v angličtině. Myslím, že jsme se tady teď po hlasování mohli odechnout a můžeme pokračovat s bodem 11. Bod číslo 11, to je souhrný rozpočet EU, zpravodajem je pan Bogoslav Liberacky a já bych mu tímto chtěl dát slovo, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že vám mohu předložit první znění eh, zprávy která se zabývá udělením absolutoria souhrného rozpočtu EU za rok 2010. Eh, My jsme se mohli seznámit se zprávou eh, interního auditora, se zprávou účetního dvoru a známe také stanovisko z jednotlivých výborů. Měli jsme také dotazník generálního tajemníka pana Veleho, máme také odpovědi od pana Veleho a také jsme vedli odpovídající diskuze o těchto věcech. Zatkali jsme se také s paní Rothberend a s eh, místopředsedou Evropského parlamentu. Já jsem se setkal s jednotlivými stínovými zpravodajemi. Eh, děkuji jim tímto za dobrou spolupráci. Poslední jednání mezi námi bylo včera a chtěl bych také poděkovat za velmi aktivní účast na těchto jednáních. Za velmi důležité považuji zejména dva body, o kterých bych chtěl nyní mluvit blíže. Paní Ivanová je bohužel dnes nemocná, ale ona měla pár velmi důležitých připomínek. Jedná se o bezpečnost, respektive krádeže z kanceláří. Jedná se také o bezpečnost eh, podzemních garáží a v neposlední řadě se to týká také novinářů, kteří mají eh, nejrůznější způsoby přístupu do, Evropský parlament, do Evropského parlamentu. Pan Dobrant eh, naznačil také již některé věci, ke kterým bych se zde chtěl blíže vyjádřit. Jedná se o digitalizaci parlamentu a překladatelské služby. Pan Dobrant ve svém pozměňovacím návrhu o těchto věcech také mluví. Například, jak je to ze zpravodaj, zda by e, tyto věci měly být projednávány v plénu jako samostatný bod. Pokud jde o provádění rozpočtu, tak situace je lepší než loni. pracujeme čím dál tím efektivněji, zejména pokud jde o poskytování služeb. Rok 2010 byl první celý rok po posledních volbách do Evropského parlamentu a je patrné, že zde je stále ještě prostor pro zlepšení. Bezpečnost, pořizování a také budovy. To jsou tři věci, které jsou nejdůležitější. Před sebou máte zprávu jako takovou. Já jsem vám samozřejmě k dispozici a rád odpovím vaše otázky. Děkuji, pane Liberacký. Nyní dostanu slovo zástupci jednotlivých frakcí. Paní Gresle, prosím. Ivanova. Děkuji promluvím za paní Ivanovou, která onemocněla a která mě tady naštěstí nechala krátkou zprávu. My bychom rádi poděkovali novému kvestoru panu Liberackému a pokud eh, to mohu říct trochu osobně, pane Liberacky, konflikt zájmu, který tu nyní máte, co by kvestor, já eh, bych něco takového eh, neviděla ráda často. Vím, že ty události byly takové, jako byly, ale myslím si, že my jako výbor KOKOB musíme být samozřejmě zájem na tom, aby eh, tady skutečně proběhlo řádné ohodnocení. Mně se ta zpráva líbila a pokud projde eh, tak, jak je, tak je eh, to zpráva o udělení absolutoria parlamentu, se, kterým budu, se kterou budu mít za posledních 8 let nejmenší problém. Tak toto v každém případě je. Děkujeme panu zpravodaji, děkujeme také panu generálnímu tajemníkovi, panu Hufovi a také vnitřnímu auditorovi parlamentu za jejich práci. Ještě eh, bych se ráda vyjádřila k některým bodům. Jeden z nich už zmínil pan zpravodaj. Otázka bezpečnosti, především bezpečnost v kancelářích. Na pořadu dnes jsou krádeže. Před, přes Vánoce se některým kolegům z kanceláří ztratili věci a proto bychom rádi nastolili otázku, jak tedy eh, se k tomu zpráva postaví. Další věc. Zpráva parkovišť. I Nadále e, máme v garážích poměrně málo kamer a nízkou úroveň bezpečnosti. A to především pokud jde o poškozování automobilů. Existují e, kolegové, kteří by potřebovali kurz parkování. Vycházím z toho, že to nejsou vždycky ženy. E, v Německu se říká, že parkovat neumí ženy, ale já si myslím, že tolik žen v parlamentu ani není na to, kolik se tam špatně zaparkuje aut. Kromě toho, tam neustále teče voda. Otázka zní, jestli s tím můžeme něco dělat, nebo jestli se s tím musíme smířit. Další věc. Veřejné zakázky. Já to nyní přečtu anglicky, protože mě to paní Ivanová poslala anglicky. Eh, došlo tady ke zlepšení eh, postupu ale musíme zároveň zaručit, že eh, ceny nebo že kvalita práce těchto eh, eh, firm bude zaručena. Důležitá věc je cestovní kancelář. Je tu jeden důležitý odstavec ve zprávě pana Liberackého, nicméně tento odstavec neodpovídá na otázky, které si klademe. Paní Ivanová konstatovala, že eh, letenka, eh, kterou si koupíte přes cestovní kancelář, stojí 1400 euro a stejná letenka eh, se dá koupit na internetu za 200 euro. Já jsem se tím zabývala. Zabývala jsem se eh, za náklady na eh, cesty delegací a zjistila jsem, že eh, lidé, kteří letí stejným letadlem a kteří si letenku zamluvili stejně, platí různé ceny, velmi odlišné ceny. Zjistila jsem, že poslanci platí dražší letenky, nebo jsou jim přiznány dražší letenky než zaměstnanci parlamentu. Jsou to skutečně velké rozdíly. A týká se to, jak jsem řekla, především cest delegací. Já jsem se eh, na to dívala, eh, především na eh, cestu do Kinshasy a musím říci, že poslanci někteří platili za letenky 5 tisíc a zaměstnanci 3 tisíce. A to jsou prostě věci, které nelze jednoduše vysvětlit. To znamená, že eh, abychom si zachovali renomé, musíme eh, řešit to, jak funguje cestovní kancelář, tak aby náklady na letenky poslanců byly skutečně transparentní. Já si myslím, že otázka nejlepší ceny v této cestovní kanceláři nehraje vůbec žádnou roli. My jsme byli na Haiti, já sama jsem měla letenku za 5300 euro. Skutečně takto eh, drahou letenku. A proto se domnívám, že je v našem vlastním zájmu, abychom eh, to eh, zkontrolovali, protože je to velmi naléhavá záležitost. Další věc. Asistenti poslanců, kteří jedou společně s nimi na eh, cesty delegací. Nemyslím cestu výboru, ale oficiální cesty delegací. V Kinshase bylo 46 poslanců a 25 poslan, uh, asistentů. To znamená, že uh, ty cesty asistentů taky pa, platí daňoví uh, pos, poplatníci. A já se ptám, proč je tedy nutné, aby ti asistenti z poslanci jezdili. Já osobně tomu nerozumím a myslím si, že bychom se tím měli zabývat. Že bychom se měli uh, zabývat tím, co všechno daňoví poplatníci musí platit. Budova Konráda Adenauera v Lucemburku ve, v návrhu vaší zprávy není řeč o navýšení nákladů. Pro nás je velmi důležité, abychom eh, viděli transparentně náklady, to znamená, kdo co kdy schválil a co už nyní neplatí. Tady si myslím, že to musíme ještě trochu dopracovat a já osobně mám velký zájem na tom, nebo o to, jak tedy eh, fungují eh, skupiny. My jsme změnili pravidla, snížili jsme velikost nebo počet členů skupin máme eh, tady více skupin a méně návštěvníků. Eh, já si myslím, že není dobré, když za vynaložení stejných nákladů dostaneme do parlamentu méně návštěvníků než dřív. To znamená, že by bylo velmi dobré, abychom se podívali na to, jak tady fungovala dosavadní pravidla a jak eh, se projevila změna těchto pravidel, jak to funguje nyní. A kromě toho tu máme problém s věkovou strukturou. Některé národnosti mají průměrný věk vyšší než 50 let. Litevci, ma, ma, Malťané eh, mají průměrný věk 35 a pokud se podíváme na nedávné rozšíření Evropské unie, tak je to normální, ale otázka zní, jak to bude pokračovat. Myslím si, že bychom si měli uvědomit, že tady máme určitý demografický problém mezi zaměstnanci, to znamená, že to by si určitě zasloužilo další analýzu. Předložíme k tomu další pozměňovací návrhy a já, pane kolego Liberácky, doufám, že zpráva parlamentu bude v tuto chvíli pokojnou záležitostí. Děkuji vám za vaši práci. Moc krát děkuji, paní Gresle. Nyní se o slovo přihlásila celá řada kolegů, sedm jich je teď a jednotlivým kolegům tedy budu dávat eh, slovo. Prosím. Moc krát děkuji, pane předsedo. V této době úspor je určitě také snaha krátit prostředky na evropské úrovni. Rada i komise se rozhodly krátit prostředky, nicméně parlament bohužel nikoliv. Pokud je o počet zaměstnanců, musíme si přiznat, že na jednu stranu Evropský parlament se během let změnil, eh, Zvětšil se tedy, což také znamená vyšší náklady. Nicméně stávající míra nárostu ovšem nereflektuje skutečnost. Když eh, v roce 2004 bylo poslední rozšíření, eh, nedošlo k navýšení eh, poslanců, ale došlo k navýšení zaměstnanců o 58 To souvisí samozřejmě také s jazyky. Jestliže budeme potřebovat snižovat zaměstnance napříč Evropskou unii, jak to bude s Evropským parlamentem? Jestliže bychom měli méně zaměstnanců, budeme také potřebovat méně budov. Parlament potom ve skutečnosti má 63 budov, což je dvakrát více, než kolik jich opokupoval v roce 2002. Všechny tyto budovy musí být chráněny, vytápěny a e, osvětlovány. Určitě jsou to, je zde tedy prostor pro úspory. Příliš mnoho peněz se také eh, utrácí na eh, propagaci. Někdo tomu může říkat propaganda, nicméně eh, může to vést k evropským demonstracím. Evropský parlament hrál drobnou, nicméně významnou roli. Prostřednictvím generálního ředitelství pro komunikace máme například muzeum nebo europarlamentní televizi. Více než 30 milionů se investovalo do Evropské, Europarlamentní televize od roku 2008. Bohužel uživatelů je velmi málo, ačkoliv náklady jsou 9 milionů ročně. Místo toho, aby se pan zpravodaj snažil snižovat rozpočet, řekněme o těch 14% na, na 8 milionů, možná by bylo lepší, kdyby jsme uznali, že tento projekt prostě neuspěl a měl by být ukončen. Pokud jde o to muzeum, není nikomu jasné, jaké jsou celkové náklady. Původně se počítalo s náklady 31 milionů na renovaci budovy a dalších 21 milionů na úpravu, vnitřní úpravu, plus tedy e, další náklady na e, konkrétní vystavované e, exponáty. To jsou tedy 3 miliony. Problém ovšem je, že tam pod touto budovou teče řeka a já se ptám, jaké jsou náklady na to, aby ve skutečnosti tato budova byla sta- stabilní. Potřebujeme opravdu přesný odhad nákladu a já bych navrhnul panu Spravodavi, aby eh, ve skutečnosti eh, šéfovi tohoto projektu eh, vyřídě pozvání do tohoto výboru, tedy panu Poterengovi, aby nám vysvětlil, jak to s těmi náklady je. Další kolega, prosím. Voorzitter, dank u wel. Ik zal niet zoveel zeggen vanochtend alleen. Ik wil uh, uh, op dit... Pane Het werk van de rekenkamer en met de... Pane předsedo, budu stručný, ale musím říci, že mám velkou radost ze zpráv účetního dvora a z toho, jak účetní dvor pracuje Domnívám se, že je vždycky zajímavé hovořit eh, s účetním dvorem o těchto zprávách. Co mě frustruje, je naopak to, že bylo konstatováno mnoho nesrovnalostí ty zprávy se posílají do Bruselu a potom už nesli, ne, se nedozvíte, co se s nimi stalo. Co se stalo s těmi nesrovnalostmi, které byly objeveny? Byla provedena nějaká analýza účinnosti projektu? To je práce, kterou musíme odvádět my jako politici na základě práce účetního dvora se musíme rozhodnout, jestli ty projekty jsou skutečně účinné, nutné, potřebné a důležité. A to je samozřejmě především e, úkol výboru KOBU a KOKOBU. Já si myslím, že je skutečně na čase, aby výbor pro rozpočet si položil otázku, jestli to, co tedy schvalovali v minulých letech, bylo skutečně důležité a účinné. My jako politici bychom se k tomu měli vyjádřit. Je na čase, aby komisaři byli osobně povoláni k zodpovědnosti. Musí eh, říci, jestli ta politika, kterou zastávali v minulých letech, byla smysluplná. A já tady apeluji na kolegy, aby se toho zastali a takto, abychom to realizovali. Děkuji. Bitte. Panu kolegovi Hartongovi bych rád řekla, ráda řekla, že jsme v tomto ohledu nic eh, neprohráli a na tom trvám. Děkuji, to je velmi důležitá poznámka. Aber gerade war die Wortmeldung noch gar nicht vollständig übersetzt, <laughs> als dieser Einwand kam. Gut, vielen Dank. Dobře. Uh, to byl rychlý příspěvek a nyní má slovo pan kolega Gerbrandy, prosím. <clears throat> Dank u wel, voorzitter. En ook ik wil de rapporteur Liberatski... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Liberackému za jeho práci. Myslím, že je důležité nejen se zabývat rokem 2010, ale také doporučeními, která jsme učinili, když jsme prováděli absolutorium pro rok 2009 a pan Itele tehdy to vedl a měl by se poučit z minulosti. Celá řada bodů byla zmíněna. Chtěl bych zmínit jednu obecnější otázku. Pan Liberacký to také zmínil. velmi podporuji myšlenku zvláštní rozpravy na plénu o absolutoriu. A to se týká i rozpočtu na příští rok, ale platí to zejména pro absolutorium. Je třeba věnovat mnohem větší politickou pozornost našemu vlastnímu rozpočtu. A to se týká i předsedy parlamentu. Musíme být mnohem političtější. A parlament musí převzít odpovědnost za údaje v plnulém rozpočtovém období. To je můj první bod. Za druhé, myslím si, že by bylo velmi pozitivní, kdyby Evropský účetní dvůr připravil zvláštní zprávu o Evropském parlamentu. To je věc, kterou můžeme požadovat a účetní dvůr může rozhodnout, zda tak učiní či nikoli. Další věc. K tomu předložím pozměňovací návrhy ke zprávě. Týká se to digitalizace dokumentů. Vím, že existuje pilotní projekt, který běží. Jmenuje se to e-výbory a dva výbory se na tom podílejí. Ale je třeba vyřešit obrovskou horu papíru, kterou spotřebováváme. Je třeba ten proces urychlit tak, abychom mohli dále snížit množství papíru, který je spotřebováván. Další věc je věc, která je aktuální pro tento rok. Prostředky na skupiny návštěvníků. Obrovské prostředky v hotovosti jsou vypláceny skupinám návštěvníků. A to si myslím, že toto vrhá velmi špatné světlo na Evropský parlament. Lidé si o nás myslí, že jsme banka, která vyplácí hotovost. Měli bychom postupovat elektronickou formou a měli bychom toto změnit. Já bych se chtěl dotknout i další věci. Evropský parlament rozhodl v loňském roce o tom, že pokud je o přístup do Evropského parlamentu, i poslanci budou používat magnetické karty. O tom jsme se rozhodli a zatím to nebylo realizováno a nevím proč. Nemělo by to být tak složité. A chci požádat kvestory, předsednictvo, aby toto skutečně provedli, než o tom budeme hlasovat o této zprávě. Česková. Děkuji a nyní paní Češková. Eh, děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat panu spravodajovi eh, za výbornou práci a hlavně za to, že v této zprávě eh, zdůrazňuje některé problémy, které nás tady trápí s vynakládáním finančních prostředků. Eh, spousta věcí tady byla již zmíněna. Já bych se věnovala pouze několika, které mě zaujaly a myslím, že již v loňském roce, eh, kdy jsme projednávali absolutorium eh, parlamentu za rok 2009, byly zmiňovány. Jedna věc jsou ceny, které parlament uděluje. Já se domnívám, že například Lux Price je věc, kterou by parlament vůbec nemusel eh, udělovat tuhle cenu, protože se domnívám, že tyto prostředky, že parlamentu nepřísluší, aby hodnotil přínos filmové tvorby a že tyto prostředky, ačkoliv třeba nejsou v rámci celého rozpočtu parlamentu tak vysoké, bychom přesto mohli použít na jiné účely, anebo je dokonce ušetřit a eh, proto mě znepokojuje, že eh, náklady například na tuto cenu vzrostly o 50% v roce 2010 oproti roku roku 2009, ačkoliv prostě eh, se nedomnívám, že by to mělo nějaký přínos eh, jak pro propagaci parlamentu, tak skutečně i pro eh, naše daňové poplatníky. Totež se týká ceny, kterou parlament uděloval za žurnalistiku, ale zde bylo již tedy rozhodnuto o ukončení. Chtěla jsem zmínit eh, rovněž projekt internetové televize, nicméně můj předřečník už o něm hovořil. Eh, I mně 9 milionů eur eh, jakožto náklady na tento projekt ročně přijdou jako neskutečně, neskutečně vysoká částka a domnívám se, že parlament věnuje a vzhledem k počtu diváků dle mého názoru naprosto zbytečně moc prostředků na svoji vlastní propagaci. Jistě by se na tuto propagaci dali využívat běžná média, eh, která eh, daňoví, daňoví poplatníci eh, sledují. Myslím si, že bychom se rozhodně měli eh, jako náš výbor postavit proti nárůstu prostředků, eh, které parlament by měl investovat do těchto oblastí, to znamená na svoji vlastní propagaci. K tomu samozřejmě tady mohu zmínit Dům evropských dějin nebo parlamentárium, ale je to věc, kterou všichni známe a která eh, byla i na tomto výboru probírána z nejrůznějších stran. Děkuji moc za poznámku, která se týká bezpečnosti a to i bezpečnosti v podzemních parkovištích. Teď mám tedy na mysli především eh, budovu ve Štrasburku. I já si myslím, že zde bychom měli eh, klást důraz na vylepšení nebo respektive na to, aby služby, které to mají na starosti, skutečně svoji práci plnily dostatečně a dobře. Eh, ještě k tomu Štrasburku a k té naší budově mám jednu poznámku, eh, myslím, že jsem ji zmiňovala i tedy v loňském roce, a to se jedná o stravovací zařízení, eh, které se vyskytují v této budově, které jsou nám a stejně tak i zaměstnancům a našim asistentům k dispozici. Eh, všichni trávíme ve Štrasburku minimálně čtyři dny v měsíci a to tak, že program je velmi nabitý od rána většinou až pozdě pozdě do večera a já se domnívám, že bychom měli zvážit, jakým způsobem máme my i naši zaměstnanci možnost eh, během dne a během té práce i plenárního zasedání všech schůzí se stravovat a zda by nebylo, nebylo lepší, jak si nabídnout některé prostory více poskytovatelům stravovacích služeb, tak aby byl vlastně vůbec nějaký výběr a nějaká možnost. Možná by to bylo Eh, nebo mohlo být i za nějaké finanční prostředky, třeba by parlament mohl z tohoto požadovat i nějaký nájem, že bychom se zachovali trochu podnikatelsky, ale rozhodně by nám to mohlo aspoň trochu zlepšit a zpříjemnit to prostředí, protože štrasburská budova víme, že je prostě pro takové množství poslanců a zaměstnanců nevyhovující, je prostě malá, kapacity jsou tam malé. Takže tolik jenom moje připomínka k Štrasburku a Jinak děkuji za pozornost a ještě jednou děkuji panu zpravodajovi, že té zprávě jsem našla spoustu věcí, které eh, mě také trápí. Děkuji, paní Češková. Nyní paní <clears throat> další kolegyně. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat kolegovi Liberackému za velmi zajímavou zprávu. Je tu celá řada informací a celá řada návrhů. Myslím, že e, zpráva parlamentu se zlepšuje. Pokud je o bezpečnost, chtěla jsem položit řadu otázek. Odstave 31 a 32. Tam jde o manažera rizika, manažer pro řízení rizik v parlamentu. takže bych chtěla vědět, zda se jedná i o bezpečnostní rizika. A kromě toho, kromě problému s bezpečností, je třeba poznamenat, že rozpočet věnovaný na bezpečnost se snížil. To je taková tradice. A bude třeba lépe tyto otázky řešit, abychom zvýšili úroveň bezpečnosti, jak už uvedli kolegové. Také je zde řeč o vytvoření styčné kanceláře v, ve Washingtonu. Já bych chtěla říci, do jaké míry je parlament zastoupen na různých jiných místech ve vnější službě. Jak by bylo možné tedy lépe využívat eh, dané prostředky v odstavci 54? Když jsou uvedeny ty národnosti, kde se obtížně zajišťuje nábor úředníků či zaměstnanců, jsou zde příslušná procenta a já bych chtěla vědět, jaké jsou důvody. Proč je tak obtížné zajistit nábor u těchto členských států pro úředníky? Možná to souvisí také s kvalitou pracovních míst, která jsou nabízena. Tato kvalita se zhoršuje a v některých státech je skutečně veřejná služba na vysoké úrovni, takže o to není takový zájem. Já bych chtěla vědět, jaké jsou reálné příčiny u těch čtyř členských států, které jsou zde uvedeny. A jinak chci říci, že vaše zpráva je velmi užitečná, velmi kvalitní a děkuji vám za ní. Děkuji a slovo dostane další řečník, prosím. Eh, ještě pro ně. Moc krát děkuji, pane předsedo. Ta zpráva je opravdu poměrně zajímavá, je také velmi obsáhlá. A já panu kolegovi vůbec nezávidím v tom, že musí analyzovat náklady Evropského parlamentu, protože z politického hlediska je to určitě velmi citlivá oblast když ve skutečnosti musíte hovořit o svých vlastních pracovních podmínkách. Na druhou stranu musíme mít na vědomí, že nejenom Evropa, ale celý svět je v období krize a ty principy, podle kterých jsme se řídili dříve, nemohou být bez změny zachovány i do budoucna. Proto mi dovolte, abych některé věci opětovně zopakoval. Za prvé letenky. Určitě faktem je, že my si letenky neplatíme sami. Ale určitě souhlasím s paní Gresle v tom, že Zde mluvíme o milionech euro, které nejsou vynakládány efektivním eh, způsobem. Evropský parlament by ale přeci měl své zaměstnance a poslance vysílat na cesty pokud možno co nejúspornějším způsobem. Kdybychom se podívali na to, kolik stojí jaká letenka kam, určitě bychom zjistili, že zde jsou prostory pro úspory. Další bod jsou parkoviště. Některá řešení nebyla zrovna příliš rozumná a i zde je určitě prostor pro zlepšení. Například eh, služební vozy, to je velmi neefektivní. Eh, všichni víme, kolik takovéto služby stojí na trhu a my musíme podniknout kroky k tomu, abychom takovéto diskrepance vyřešili. Pracovní místa. Pokud jde o pracovní místa, faktem je, že máme tři sídla. Lucemburg, Štrasburg a Brusel. A dříve nebo později budeme muset odpovědět na otázku, proč je nutné, aby tolik úředníků tak často cestovalo mezi těmito třemi městy, když ve skutečnosti by veškeré činnosti mohly být vykonávány na místě pouze jediném. Další věc, která mi způsobuje obavy, je ten dobrovolný eh, eh, důchodový fond, ve kterém je nyní schodek. A já si myslím, že bychom si měli jasně říci, proč v tomto důchodovém pojištění ve skutečnosti k tomuto schodku došlo. Děkuji. Bardzo. Děkuji a nyní pan kolega Sonik. Děkuji. Dovolte mi, abych se připojil ke slovům díků panu zpravodaji. Děkuji mu za první znění této zprávy. Nejprve k té ceně Lux. Bylo řečeno, že náklady vzrostly více než 50 Náklady na udělování té ceny Lux, já si myslím, že tato cena je dobrá, že zviditelňuje parlament. Nicméně se domnívám, že bychom uh, také měli učinit něco pro to, když už tady invest, eh, eh, učinit pro ty filmy, když už do nich investujeme tolik peněz, měli bychom je více ukazovat. ale někdy eh, je velmi obtížné získat vůbec eh, tyto firmy k vysí, filmy k vysílání. Já to nechápu, protože do toho investujeme tolik peněz a proto by uh, tyto filmy měly být k dispozici k, v hlavních evropských jazycích, tak abychom je mohli v našich zemích ukazovat, aby to mělo smysl. Pokud se podívám na tyto částky a když někdo řekne, že, ta, že celý, celá ta cena nemá smysl, tak já osobně se domnívám, že 25 eh, prostředků, které jsou investovány do ceny Lux, by mohlo posloužit k tomu, že bychom eh, natočili film o historii EU a mohli bychom vyzdvihnout především to, že se Evropský parlament zasazoval o práva menšin, že přispěl k osvobození východní části Evropy. Bohužel jsme s tímto filmem dále nepostoupili a já osobně to eh, považuji za problém. A další věc. Krádeže. Krádeže, ke který musíme každý den čelit. K tomu nezazněla žádná reakce. Mám totiž pocit, že se proti tomu v podstatě nic nedělá. Podle mě je dost špatné, že se nám ztrácí osobní věci. A nikdo nám v tom nepomůže. Ale budiš. mám pocit, že tady máme co dočinění s jistou arogancí ze strany těch, kteří by se tomu měli věnovat. Informační kancelář a způsob jejího fungování. My máme informační kancelář ve Varšavě a já jsem zjistil, že se tady poslanci nedostá, že se poslancům nedostává dostatečné pomoci ze strany této kanceláře. Další bod letenky. Máte pravdu, ceny se velmi liší. Já se nechci zastávat té cestovní kanceláře, ale často je to tak, že letenky se kupují na poslední chvíli, že tady dochází k časté změně těch letenek, to znamená, že ty náklady jsou někdy oprávněné. Ale přesto bychom se měli snažit získat vždycky ty nejlepší ceny, ty nejlevnější letenky pokud někam cestujeme. To by nepochybně byla vhodná možnost, jak ušetřit peníze. Já jsem v tomto výboru nový, možná, že dostatečně neznám místní tradice, ale přesto si dovolím vý, eh, z, zmínit uh, jednu věc. Bohužel jsem přišel až po hlasování, za to se omlouvám. Snažil jsem se přijít včas, bohužel se to nepodařilo. Ale v programu to bylo jinak. To znamená, že bych se přimlouval za to, aby se to příště opravilo. Děkuji. Pokud jde o tu poslední otázku, tak v programu přece hlasování bylo uvedeno v 9 hodin a to hlasování se konalo v 9 hodin a dokonce jsme začali s desetiminutovým spožděním. Takže nevím, s čím je problém. Eh, v tom programu, který byl rozeslán, bylo 9 hodin Možná, že bych se na to sekretariát mohl ještě podívat. Dobře. Pravděpodobně tady došlo k nějakému překlepu nebo eh, ke změně, nebo ke, ke chybě v překladu v tom programu, který jsem obdržel já, jak v německé, tak v anglické verzi, to bylo správně, bylo to tam uvedeno v 9 hodin. A proto jsem tedy přišel na to jednání v 9 hodin a hlasovali jsme hned. A nyní ještě jedna věc. Mám tu mnoho poslanců na seznamu, kteří se hlásí o slovo. Rád bych vás upozornil na jednu věc. Přístup Evropského parlamentu k vlastnímu rozpočtu je samozřejmě velmi důležitá politická záležitost. My musíme jít příkladem. Naše vlastní výdaje musíme eh, prověřovat kritickým způsobem, stejně kriticky, jako mm, kontrolujeme výdaje jiných evropských institucí. A proto ta diskuze, kterou tu vedeme, je velmi důležitá a myslím si, že bychom si na to měli udělat dostatek času. Pokud jde o účinné používání prostředků, tak v této souvislosti jde především o to, abychom cíle, na kterých jsme se shodli velkou většinou, eh, byly dosahovány za použití co možná nejmenšího množství finančních prostředků. Otázka, jestli tady se budou konat cesty delegací, souvisí s účinností. Budeme realizovat nebo budeme organizovat ty cesty delegací. Pokud se rozhodneme ano, tak eh, je potřeba je realizovat co možná nejefektivněji, nejekonomičtěji. Já si myslím, že eh, otázka efektivity i účinnosti eh, tu byla dostatečně zmiňována. Já vás všechny prosím, eh, abyste měli na paměti, že máme před sebou nabitý program. Nyní předám slovo panu kolegovi Gajerovi, potom bude mít slovo paní Matuje, pan Ody, pan Syndegard a, a pan, pan Itele. Takže prosím, nejprve pan Galer, prosím. Já se svého slova vzdávám. Děkuji, pane předsedo. Matěj. Paní Matěje, prosím. Já budu velmi stručná, pane předsedo. Po vzoru pana Gajera zmíním jen jednu věc. Nejdříve poděkuji zpravodaji za vynikající práci. A velmi stručně se vrátím k otázce z návštěvnických skupin. Za to pan zpravodaj neodpovídá. Ale chci se k tomu vrátit, protože zajisté došlo k určitému zlepšení ze strany parlamentu, ale nestačí to. Skupiny návštěvníků, které jsou velmi důležité pro celou instituci, jako je Evropský parlament a pro nás jako poslance, je důležité, abychom byli schopni ukázat naši práci. A parlament je skutečnou výkladní skříní pro evropské občany, ale podívejme se na to upřímně jak to vypadá, když úředník odvádí vedoucího skupiny, aby v hotovosti vyplatil velmi vysokou částku 6-7 tisíc euro v hotovosti skupině návštěvníků, která navštívila parlament. Je to kontraproduktivní. Ta osoba odchází s obálkou, kde jsou bankovky 500 euro a ten obraz o parlamentu je politování hodný. Někteří vedoucí skupin mi říkáte, vy máte skutečně krásný život v Bruselu. Odcházíte s takovou obálkou plnou bankovek a často jsou to skupiny návštěvníků, které přicházejí z velmi skromných poměrů a tato obrovská částka představuje velký objem peněz a naše image je tím velmi poškozena. Takže neměla by se žádná hotovost vyplácet tímto způsobem. Měly by se proplácet přímo letenky nebo autobusy, když lidé přijíždějí autobusem a měla by se přímo platit faktura za hotel a za restaurace. Samozřejmě je to složitější, ale alespoň bychom prostě nevytvářeli tento politování hodný obraz lidí, kteří dostávají tyto nadité obálky s bankovkami. Je to kontraproduktivní pro instituce, i pro úředníky, pro návštěvníky a instituce se příliš nesnaží a skutečně se to v tomto směru nesměnilo. Děkuji, pane předsedo. Merci, madame Mathieu. Děkuji, paní Mathieu. Další řečník, pan Odí. Děkuji, pane předsedo. Já se chci dotknout politických aktivit pracovníků Evropského parlamentu, kteří jsou trvalé diváky, pozorovateli politických aktivit, tak jsou v pokušení mít vlastní politické aktivity ve svém členském státu. Já bych chtěl vědět, jak, provádí, jak provádíme kontrolu etického kodexu, protože jako každý úředník musí být musí se zdržet politického postoje. A pokud kandidují sami ve volbách, tak je třeba se podívat na dobu, kterou stráví ve vlastní politické kampani a jak mohou plnit tedy potom své funkce v Evropském parlamentu. Já jsem zatím nepoděkoval panu Librackému, já mu chci skutečně poblahopřát vynikající práci, kterou odvedl. A chci se zeptat, zda etický kodex, který ukládá úředníkům se zdržovat politické aktivity, zda skutečně je to naplňováno vzhledem k absencím, ke kterým dochází na pracovišti. Paní Gressle, bylo to přímo k tomu, nebo já bych stále jednoznačně chtěla podpořit to, co říkal uh, to, co říká Veronik, tím, že vyplácíme částky v hotovosti, tak ve skutečnosti obcházíme tu směrnice o praní špinavých peněz. Opravdu s takovouto praxí musíme definitivně skončit. Konec konců máme k tomu také výrok interního auditu, já jsem to, tento výst, eh, audit dostala k dispozici pouze eh, k nahlédnutí v bezpečnostní místnosti, ale je tam patrné, že opravdu se velmi často vyplácí velké částky, které často končí na soukromých účtech. Opravdu musíme snad být úplně blbí na to, abychom viděli, že tímto způsobem vyplácíme prostředky jednak, špatně, jednak špatným způsobem vyplatíme prostředky a jednak eh, vytváříme zcela špatný obraz předsednictvo tedy opravdu musí udělat rozhodnutí a tuto praxi definitivně změnit. Děkuji, to je tedy naprosto jednoznačné, co jste říkala a e, slovo má další kolega, prosím. Uh, um, Děkuji. Jako kolegové chci poděkovat zpravodaji za vynikající zprávu. Nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat, protože se díváme spíše dozadu, ale jsem zpravodajem pro rozpočet 2013 a zazněla celá řada komentářů, které se také dívají do budoucnosti, jakož i do minulosti. A proto je to takový nástěn toho, jak bychom měli postupovat v našem, naší práci k budoucímu rozpočtu. Zazněla řada otázek k politice budov. Na začátku, když kolegové odhlasovali základní směry pro štrasburská zasedání parlamentu, tak jsme uvedli, že by neměly být nakupovány nové budovy do konce tohoto mandátu. A týká se to zejména budovy CAD v Lucemburku. Tam jsme žádali o aktualizaci informací o budově CAD. A pokud jde o Dům evropských dějin, opět vyžadujeme aktualizovanou, aktualizovanou informaci o stavu této otázky. A také vyzýváme ke spolufinancování. Komise by měla přispět na náklady provozní investiční u této budovy. Někteří kolegové zmínili náklady na cesty. A i zde je zmínka v našich eh, základních směrech tomu, že by ty náklady měly být zmrazeny do budoucnosti. A také jsme požádali o globální revizi nákladů na cestování. A měli bychom tuto zprávu dostat eh, v následujících týdnech. Také jsme za ně odstavec o stropech pro delegace. A i zde máme určité námět. Pokud je o budoucí rozpočet, žádáme o zmrazení a dojde k určitým změnám, pokud jde o to, jak parlament pracoval, zejména v oblasti tlumočení a překladu. A pokud chceme efektivnější a účinnější parlament, kolegové se budou muset smířit se změnami v našem stylu práce. Děkuji a nyní pan Sindergaard, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já děkuji panu zpravodaji, děkuji za celou řadu konkrétních věcí, které tu už zazněly eh, ke zprávě budov. Ke zvláštnímu obrazu, které, který způsobuje to, že tedy se tady vyplácí peníze v hotovosti. A kromě toho mi dovolte, abych zmínil věci, které já osobně považuji za důležité. Podle mě tady existují určité limity toho, kolik můžeme ušetřit. Určitě Něco ušetřit můžeme, ale zároveň si musíme uvědomit, že by to mohlo být spjato s určitými strukturálními problémy. Musíme si uvědomit, jak Evropský parlament pracuje. Je tu jeden palčivý problém. Cestování mezi Štrasburkem a Bruselem. To nás hned napadne, ale zároveň to není jediná věc. Otázka zní, kolik týdnů zasedáme, jak často zasedáme a kolik zasedání se koná během jednoho týdne. Je to někde uvedeno? Je někde uvedeno, že máme, musíme mít tedy až 40 eh, týdnů zasedání ročně? Nemohli bychom práci parlamentu organizovat tak, že bychom každý měsíc měli Tyrkisový týden, tak aby poslanci mohli zůstat doma, mohli se připravit. Samozřejmě, že podmínkou toho by bylo to, že bychom eh, dokumenty dostávali včas. Eh, mohli bychom se lépe připravit a díky tomu bychom na jednání lépe věděli, o čem je řeč. A měli bychom také více času na naše voliče. Eh, telekonference. Konference na dálku, to je další zajímavé téma. A nyní Eh, bychom se tady mohli zamyslet nad tím, jestli bychom ty telekonference nemohli více prosazovat, tak abychom ušetřili náklady na létání a na cestování. Je tu tedy celá řada věcí, který, které bychom mohli analyzovat, tak abychom eh, vytvořili možnosti úspor. Možná, že příští rok bychom mohli vést zásadnější diskuzi o těchto věcech. Možná, že by bylo možné, abychom se na to dívali více z hlediska techniky rozpočtu abychom neustále měli na paměti možnost úspor. Samozřejmě, že nemůžeme nijak omezit demokracii, protože jenom proto, že chceme šetřit. Každá organizace má určitou vymezenou dobu a tendence je taková, že se snažíme zasedat stále častěji, stále více, ale možná, že by bylo lepší někdy trochu zastavit v této snaze a zamyslet se nad tím, co jsou vlastně naše priority, čeho chceme dosáhnout a kde naopak leží naše hranice. Já si myslím, že ta diskuze není pouze politické povahy, ale že bychom se nad tím měli zamyslet také z hlediska politického. Ještě jednou velmi děkuji panu zpravodaji. Já jsem velmi rád, že o tom vedeme takto základní, zásadní diskuzi. Děkuji. A nyní na závěr naší rozpravy pan Itala, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. I já bych rád poděkoval panu zpravodaji za velmi dobrou práci, které, kterou na této zprávě odvedl. Já vím, že práce, kterou s tím má, je velmi náročná, důležitá. Celá řada věcí, které jsou v té zprávě uvedeny, nejsou zas až tak důležité z ekonomického hlediska. Jde spíše o to, jaký obraz má parlament v očích voličů. A já si myslím, že v právě v současné době bychom se měli velmi pečlivě zamýšlet, zamýšlet nad tím, co děláme a neděláme. A jedna konkrétní věc, bezpečnost. My jsme v plénu eh, k tomu přijali jednoznačné rozhodnutí, ale z toho rozhodnutí nakonec nic nebylo. Měli bychom to rozhodnutí takhle implementovat. Pane předsedo, rád bych řekl, že pro mě je právě to, co říkám, poslední politické prohlášení tady ve výboru. Rád bych poděkoval všem kolegům, rád bych poděkoval i sekretariátu za velmi dobrou spolupráci. Musím říci, že bylo velmi příjemné s vámi pracovat. A příští, příště už budu pravděpodobně sedět vzadu, v zadních řadách. Uvidíme, jak to bude. Ale musím skutečně říci, že bylo skvělé pracovat v tomto výboru. Určitě se ještě uvidíme. Velmi děkuji. Já kolegy Itali. In... Pane kolego Itele, já jsem čerstvě předsedou tohoto výboru, nicméně si myslím, že i tak vám mohu poděkovat jménem všech poslanců a poslankyň za velmi kolegiální dobrou spolupráci během minulých měsíců a let. Přejeme vám eh, jako výbor mnoho štěstí do vašich nových úkolů a doufáme, že naše dobrá spolupráce bude pokračovat i do budoucna. Děkuji, přeji vám mnoho štěstí a ještě jednou velký dík za dosavadní spolupráci. Má k tomu někdo něco? Máte něco k tomuto bodu? Prosím. Paní Gresle, prosím. Já jsem uh, chtěla za EPP také popřát uh, mnoho štěstí. Doufám, že na nás nezapomene, že nezapomeneš na to, odkud přicházíš a že tedy eh, v, eh, do, ve dvoře v, eh, v Lucemburku vyřídíš naše pozdravy. A já osobně tuto personální změnu chápu jako velkou šanci jak pro nás, tak pro účetní dvůr a velmi se těším na naši vzájemnou spolupráci do budoucna. To znamená, že ti přeji mnoho štěstí a mno, děkuji za dosavadní spolupráci. Nyní ještě paní Sender, Ella Sender, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Itele. Bude nám scházet. Je to vynikající kolega, velmi schopný a velmi lojální vůči našemu výboru. Naprosto objektivní, vážíme si jeho zásad a jsme samozřejmě rádi, že přejde na druhou stranu k účetnímu dvoru. Účetní dvor takto získá velmi kvalitního člena. Takže vám přeji mnoho štěstí a děkuji vám za spolupráci. Děkuji. Děkuji k tomuto bodu. Nikdo žádný další, eh, eh, nikdo další o slovo nežádá, takže dávám slovo panu liberackému zpravodaji. Děkuji. Zaznělo zde opravdu spoustu připomínek a já určitě nebudu moci reagovat na všechny. Začnu tím, co říkal pan Itela. Jde často o to, jak je parlament vnímán na veřejnosti, tedy o naší image. A já jsem rád, že tento bod zde byl zmíněn. Paní Gressle mluvila o celé řadě věcí, které jsou určitě důležité. A dovolte mi tedy, abych k tomu řekl několik obecných eh, poznámek. My udělujeme absolutorium za rok 2010. Nyní máme rok 2012. A to znamená, že my se opravdu musíme soustředit eh, pouze na rok 2010. Určitě musíme se zaměřit na ty důležité věci, jako jsou například veřejné zakázky a zde opravdu došlo k pokroku. To se týká jak standardních, eh, tak mimořádných zakázek. Cesty delegací a s tím spojené náklady, to je další bod. To jsou body 37 a 38. Faktem je, že e, účast na e, cestě delegace je známá teprve několik málo dní před tím, než se tato cesta sama e, započne. To znamená, to nám situaci příliš nezjednodušuje. A Teprve v momentě, kdy víme, kdo ve skutečnosti cestuje, například sedm poslanců, tak potom to opravdu má být sedm a nikoli v tři. My tyto čísla si nevymýšlíme. A závisí tedy v, první, v prvé řadě na nás, jakým způsobem tyto věci uspořádáme. No, několikrát jsme zde diskutovali o skupinových návštěvách. Po roce 2009 jsme měli nová eh, návrhy, které se promítly do nových pravidel a my bychom měli nejprve počkat, jak tato nová pravidla fungují a teprve potom k tomu mít eh, některé stanoviska. Paní Gressle a paní Ayla Sandr um, hovořili o tom demografickém aspektu některých zaměstnanců. Platy v komisi a platy v parlamentu nejsou vždy srovnatelné s tím, jaká je úroveň platů například v Lucemburku, v Německu nebo jinde. To je důvod, proč se také lidé často rozhodnou ve vybraných zemích pracovat raději doma, když to platová úroveň je podobná. Ty nejvíce rozvinuté země jsou z tohoto, čas, z tohoto hlediska často znevýhodněné, zejména pokud jde o zaměstnance z těch nižších platových tří. Zazněla zde také slova týkající se eh, úsporných opatření. To je bod 43. To jsou ty skupinové návštěvy. To se týká naše, také našeho image. Jsou to tedy zejména otázky výdajů. Jestliže navrhneme jistý rozpočet, potom jsou, tento rozpočet se jakýmsi způsobem naplňuje v závislosti na tom, jak eh, skupinové návštěvy eh, máme. Evropský účetní dvůr také konstatoval, že pořizované služby a zboží byly víceméně v pořádku. Tam není příliš mnoho výtek. Pan Hartok také hovořil o účinnosti vybraných projektů. A také zde zazněly připomínky týkající se nákladu na překlady a tlumočení. To je vždycky trochu problematické. Věděli jste například, že ta přiměřenost eh, v této oblasti zatím není úplně odpovídající. Například žádosti na překlad přicházejí eh, oddělení na překlad velmi pozdě. To znamená, zde jsme sami tak trochu vyní. My musíme sami včas podat žádost o překlad vybraných dokumentů a tam je jistá lhůta, kterou my musíme splnit. Body 24 a 25, o tom mluvil pan Kerbert. O co zde jde? Jedná se o provádění doporučení z předchozího roku. A já mám pocit, že zde se tak trochu díváme i do budoucnosti. My zde ve skutečnosti posuzujeme jakýsi snímek v čase a tento snímek v čase se týká výhradně roku 2010. Samozřejmě na základě toho děláme závěry a doporučení pro rok 2011. Pokud jde o tu kancelář, tak to musíme posuzovat odděleně, to jsou tedy ty informační kanceláře eh, Evropského parlamentu, ty takzvané Evropské domy. Zaznělo zde také, že Evropský parlament má tři sídla. Často říkáme, že cesty do Štrasburku jsou drahé. To je určitě důležitý problém, ale neměli bychom také zapomenout na to, že zpráva je z velké části v Lucemburku. Tak je prostě naše zpráva organizována a my si musíme položit otázku, zda je to opravdu potřeba, abychom byli Eh, rozmístěni po několika místech. Ale upozorňuji, že se to netýká rozpočtu, ale to je debata, která by se měla týkat eh, jiných aspektů. My mluvíme o rozpočtu. Já jsem také říkal, že se mi nelíbí, když jsem mluvil s panem eh, generálním tajemníkem, že při vyúčtování cesty jsme my, poslanci, těmi, se kterými se nezachází příliš v rukavičkách. To se mi nelíbí. Je to samozřejmě také otázka zvyku, ale ve skutečnosti to s udělením absolutoria příliš nesouvisí. Skupinové návštěvy. Nejprve musíme zjistit, jak ten nový systém funguje, Ale určitě to, co říká paní Matěje, nemůžeme vyplácet tisíce a tisíce eur v hotovosti vedoucím skupinových návštěv. Určitě jsou zde náklady na ubytování, jsou zde náklady na oběd a tak dále, ale to jsou prostě věci, které musíme řešit, ačkoliv jsou obtížné. A dále je zde otázka eh, toho etického kodexu. O tom mluvil pan Odi. S velkým zadosti učeněním beru na vědomí to, co zde zaznělo v kontextu budov, ale to se týká také nového eh, rozpočtu. A dále otázka bezpečnosti, o tom také mluvila celá řada poslanců a poslankyň. Paní Ayala Sandra, paní Ines. Ve skutečnosti náklady jsou stejné, ale přístup je jiný. Používáme více outsourcing. To se týká například banky, pošty. A to také znamená, že ve skutečnosti za to nikdo nenese skutečnou odpovědnost. Přístup generálního eh, tajemníka, respektive eh, vedení eh, je takový, že odpovědnost je také ve skutečnosti přenesena na venek. Větší odpovědnost nyní mají odpovědné osoby, které mají na starosti tyto zdroje. My máme tedy nyní jiný přístup ale důležité je, abychom vytvářeli větší tlak na zlepšení bezpečnostní situace. Já nechci mluvit příliš dlouho, protože čas je drahý. Proto vám ještě jednou chci poděkovat za ty připomínky, za ty otázky a určitě budeme mít ještě prostor pro podání pozměňovacích návrhů. Ještě jednou bych chtěl stínovým zpravodajům říci, že naše spolupráce končí až v momentě, kdy odhlasujeme tuto zprávu v plénu. Děkuji. Děkuji. Termín pro podání pozměňovacích návrhů je 5.3.12.00 a hlasovat budeme 26. až 27. 3. bylo by možné posunout eh, termín na 18.00 v pondělí, protože 12.00 ve skutečnosti je pro poslance nemožné, to bychom museli pracovat o víkendu. Zkusíme to, uvidíme, jestli je to možné, jestli jsme vázáni také eh, dalšími službami, uvidíme, jestli je tedy možné to posunout na 18.00. Jinak budeme opravdu to dopoledne pod velkým tlakem. Opravdu tato zpráva je, má velký význam, pokusíme se tedy posunout tu lhutu na 18.00. Můžeme tedy uzavřít rozpravu k tomuto bodu a dostáváme se k nadcházejícímu bodu. Evropský účetní dvůr. Zde jde o nové znění pravidel. Spravodajem je Derek Vogen a Máme zde eh, další zpravodaje a to je paní Michelle eh, Kretina z účetního dvora a také Sabloš Faskars. Vyslechneme si tedy jejich zprávu a potom dáme eh, slovo panu zpravodajovi. Kdo je zde za účetní dvůr? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dříve než začnu s vlastní zprávou, rád bych vám poblahopřál k tomu, že jste byl jmenován předsedou tohoto velmi důležitého výboru. Jsem jedním z vašich před, před, před, předchůdců, to znamená, že si vaší práce velmi cením a e, přeji vám mnoho štěstí a mnoho trpělivosti. A pokud už gratuluji, tak bych také poděkoval panu Italemu a mm, poblahopřál mu ke e, zvolení členem Evropského účetního dvora. Mám velkou radost z jeho zvolení a mohu paní Gresle slíbit, že se skutečně pokusíme naplnit všechny vaše naděje a všechna vaše oprávněná přání. A po všech těchto eh, gratulacích mi dovolte, abych eh, přešel do angličtiny. Pane předsedo, dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za tuto skvělou příležitost eh, představit vám, ctěným poslancům výboru Kokobu, stanovisko Evropského účetního dvora k návrhu nařízení ohledně eh, fondů pro období eh, do roku 2020. Dříve než se pustím do detailů, dovolte mi, abych poblahopřál panu zpravodaji, panu Voganovi za velmi kvalitní práci, kterou eh, odvedl. Jsem především vděčen za to, že byl velmi otevřený při konzultacích mezi eh, jeho týmem a experty z Evropského účetního dvora. Všechny eh, diskuze ukázaly, že názor Evropského účetního dvora naprosto eh, souhlasí s vaším přístupem. Pan eh, Vogen byl tady ochoten zapracovat konkrétní návrhy, které byly vyjádřeny ve stanovisku Evropského účetního dvora. Dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych připomněl, že návrh nařízení se snaží Eh, na stole celou řadu politických otázek, které by měly spadat do kompetence politiků, eh, demokraticky zvolených poslanců Evropského parlamentu. A proto eh, se účetní dvůr snažil eh, nepodporovat ani nezatracovat eh, žádné, žádná stanoviska, protože to je na vás. Eh, vy se k tomu musíte vyjádřit. vyjádřit. účetní dvůr se tedy snažil vyzdvihnout především potenciální výhody a nevýhody toho, co se navrhuje, tím, že jsme tedy dokládali konkrétní závěry a doporučení z naší praxe. E, v tomto kontextu je velmi optimistické, že pracovní dokument vašeho výboru stanovuje podobný přístup, ale překonává hranici těch obecních problémů a snaží se věnovat i konkrétním technickým otázkám e, dovolte mi, abych e, spíše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 probral jednotlivé odstavce a abych s vámi diskutoval bod po bodu naše návrhy. Já ale vím, že máte velmi omezený čas a proto eh, nebudu mít možnost eh, takto postupovat. A proto bych vás rád upozornil velmi krátce na eh, čtyři obecné otázky a na tři konkrétní manažerské technické záležitosti. Nejprve otázka evropské přidané hodnoty. Vytvoření právě právního rámce pro náklady na eh, kohezi při představuje jedinečnou příležitost pro to, aby evropská eh, přidaná hodnota byla jasně stanovena při stanovování evropských hodnot. Pokud chceme těchto hodnot dosáhnout, tak je potřeba tedy jasně stanovit eh, programy výdajů a svázat je s konkrétními cíly a s konkrétními výsledky tak abychom mohli dobře poměřit naše, e, na, naše výkony. E, přesto, že jsme se tedy snažili soustředit na e, ta jasná opatření a ustanovení pro období do roku 2020, musíme se soustředit na manažerskou strukturu, nejenom na ty výsledky. Kromě toho eh, si musíme uvědomit, že ty finanční prostředky mohou být použity nejrůznějším způsobem a proto je velmi obtížné eh, provést nějaké jednoznačné, eh, nějaký jednoznačný odhad dopadů Interakce těch podmínek je samozřejmě zásad, zásadní okolností, která eh, tedy může eh, přispět eh, k integraci fungování CSF do dalších evropských politik. Z tohoto hlediska se tedy stavíme eh, k výzkumu a inovaci a ke koordinaci eh, určitých zájmů eh, na tomto poli. Určité aspekty regulatorních požadavků, které komise navrhuje, jsou, od, jsou tedy odloženy na pozdější dobu. Jde především o akty přenesené působnosti i o prováděcí akty ta, tyto podmínky by mohly mít zásadní dopad na další část e, nařízení a proto je velmi důležité, aby tady byl soulad mezi různými detaily a tak to také e, v rámci celého nařízení. V tomto kontextu je také velmi důležité, důležité zdůraznit, že je potřeba zdůraznit nebo za, zaručit sou, soulad e, mezi tímto dokument a finančním nařízením, což paní Gresle ví více než já, protože zná ten problém lépe než já. Eh, navrhované snížení eh, toho limitu a eh, také předložené národně hospodářské podmínky samozřejmě eh, povedou k tomu, že eh, tady nebude docházet ke kontraproduktivním efektům. V tomto kontextu bych vás rád informoval o tom, že v pondělí na zasedání eh, výboru pro regionální rozvoj jsme dostali za zácnou příležitost o této otázce diskutovat velmi dopodrobná a rád bych vás v této souvislosti informoval o tom, že jsem s velkou radostí konstatoval, že základní postoj vašeho výboru a základní postoj vašeho zpravodaje souhlasí souhlasí nebo jsou v souladu s naším postojem. To znamená, že mi nezbývá než doufat, že po těchto diskuzích, po těchto rozpravách se tedy zapracují příslušná doporučení a že se nám podaří najít eh, dobrou verzi závěrečné zprávy. A nyní se pojďme podívat na management a kontrolní eh, opatření. Rád bych v této souvislosti eh, probral především tři otázky. My jsme samozřejmě vynaložili velkou snahu, abychom snížili administrativní zátěž. E, e, ve spojitosti s často zmiňovanou nutností zjednodušení našich pravidel a postupů pracovní dokument jasně naznačuje, že by ta, to jednodu, zjednodušení mělo být e, moudré, chytré, to znamená, že bychom měli snížit zbytečnou administrativní zátěž a komplikovaná pravidla by měla být používána pouze tam, kde je to nezbytně nutné, tam, kde to slouží jednoznačným politickým cílům. Zároveň bychom chtěli jasně naznačit, že navrhované změny se snaží o dosažení zjednodušení pro, těch, pro ty eh, konečné eh, adresáty to znamená na úrovni Evropské unie i na národní úrovni. Ještě jednou eh, zdůrazňujeme, že je potřeba se na všechno řádně připravit a že mm, finanční prostředky musí být použity hodným způsobem. Eh, navrhované nařízení také počítá s tím, že by, se tady, že by tady docházelo k eh, provádění a implementaci velkého množství velkých fondů. Musíme tedy zaručit, že evropské prostředky budou implementovány v, sou, eh, v souladu s ekonomickým vývojem. Snažíme se tedy o to, aby systémy implementace a kontroly byly efektivní hned od samého počátku. Efektivní dohled a zodpovědnost ze strany komise, pokud jde o použití prostředků, je samozřejmě pod, m, mm, pomocí pro členské státy při, pro to, aby tedy tyto finanční prostředky používaly uh, eh, úspěšným způsobem. Samozřejmě, že abychom se vyhnuli vyšší míře chybovosti, musíme se snažit o co možná nejčastější hodnoty a kontroly. Měli bychom si uvědomit, že tady není eh, nikde zajištěno, že finanční eh, korekce budou eh, prováděny řádným způsobem. My se musíme snažit o to, aby to všechno proběhlo do konce operačních programů. To zároveň znamená, že efektivnost eh, a účinnost národních eh, systém, systémů zprávy a kontroly by měla být zajištěna od počátku. Váš pracovní dokument jasně naznačuje, že řádná preventivní kontrola především tím, že akreditační proces bude zahrnovat komisi, napomůže tomu, abychom se vyhnuli jakýmkoliv potížím, které se týkají finančních náprav. Takováto preventivní opatření opatření samozřejmě napomohou, toho, že, e, nepomohou tomu, že e, nebude k problémům docházet. Dámy a pánové, Domnívám se, že závěry vašeho skvělého pracovního dokumentu a také stanovisko Evropského účetního dvora jsou navzájem komplementární. Dom... Domnívám se a doufám, že závěry vašeho pracovního dokumentu budou také zapracovány do návrhu e, výboru a že budou řádným způsobem zohledněny v nařízení Evropského parlamentu. Dříve než vám poděkuji za pozornost, dovolte mi, abych eh, požádal svého spoluspravodaje, pana Michela Kreténa, aby se k tomu také vyjádřil a aby tedy eh, se mm, věnoval dalším bodům, které má na srdci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Fazekaši. Děkuji za toto stanovisko soudního, uh, účetního dvora. Samozřejmě slovo dávám hned vašemu kolegovi panu Kreténovi. On tady není, nebo jeho vyjádření není potřeba, nebo ano? Děkuji, pane předsedo. Doplním jenom eh, dvě poznámky k vyjádření kolegy Fazekaše. První poznámka se týká následujícího bodu. Jak dobře víte, fond určený pro rozvoj venkova a fond pro rybolov jsou zahrnuty do společných ustanovení návrhu na řízení, které dnes projednáváte. A mohli bychom si myslet, že zahrnutí těchto dvou fondů má za cíl definovat společný přístup pro všech pět fondů, které jsou pokryty návrhem nařízení. To, je z těch, to jsou ty tři strukturální fondy a dva fondy pro přírodní zdroje. Avšak eh, účetní dvůr konstatoval, že přes eh, tato společná ustanovení podstatné rozdíly přetrvávají v zásadách pro řízení těchto fondů, aniž by tyto rozdíly byly nějak odůvodněny uvedu dva příklady těchto neopodstatněných rozdílů při řízení fondu. První příklad týká se pravidel pro řešení účtů pro sociální, Evropský sociální fond a pro regionální fond i pro fondy soudržnosti se liší pro ten systém, který je používán u regionálního rozvoje. U regionálního rozvoje systém vyučtování se týká spolehlivosti účtů předkládaných platebními agenturami a řádnosti a zákonnosti veškerých operací, které se objevují v těchto účtech. Naopak, u těch tří strukturálních fondů vyučtování se týká pouze ročního vyučtování. Tole, to je, týká se pouze čistě spolehlivosti, ale netýká se řádnosti a spolehlivosti. A my jsme nepochopili, proč dochází k tomuto rozdílu. Tím spíše, že je poměrně zvláštní, že otázka řádnosti a zákonnosti, pokud jde o strukturální fondy, Tyto otázky jsou řešeny v jiné kapitole návrhu nařízení. Druhý příklad rozdílného zacházení a řešení těchto otázek, což je neodvoděné. U strukturálních fondů, když komise požaduje finanční opravu, aby potrestala nesrovnalosti či nezákonnosti při zprávě fondů, Členský stát, na kterou se tato finanční oprava vztahuje, má možnost prokázat, že finanční dopad nesrovnalosti je nižší než odhad komise a tudíž e, tato finanční oprava, která je nižšího rozsahu, je potom v procesu zachována. Spochybnění finančních oprav komise neexistuje v oblasti zemědělství a přírodních zdrojů. A i zde jsme těžko chápali, proč existuje tento rozdíl v přístupu. A nyní se dostávám ke své druhé poznámce. A ta se týká skutečnosti, že návrh nařízení zavádí v oblasti strukturálních fondů systém, který již existuje v oblasti zemědělských fondů. Tento systém spočívá v akreditaci ze strany členských států národních orgánů, které jsou pověřeny zprávou a kontrolou evropských výdajů. Účetní dvor se domnívá, že komise, která odpovídá v poslední řadě za provádění rozpočtu, že komise by tedy měla potvrdit na začátku finančního období že národní správní a kontrolní orgány, které jsou akreditovány členskými státy, jsou skutečně schopny plnit svou úlohu. A toto potvrzení se nepředpokládá návrhem nařízení. Ale kdyby to bylo zavedeno, tak komise by byla lépe schopná se opírat o práci těchto správních a kontrolních orgánů, což zatím tak není vždy zajištěno. Poslední bod, pokud jde o zprávu v strukturálních fondů. Návrh na řízení nepředpokládá akreditaci Národního kontrolního orgánu pro komunitární výdaje. Návrh na řízení se spokojuje tím, že předpokládá, že členský stát určí auditní orgán, kontrolní orgán, aniž by zde byla skutečná akreditace. A vzhledem k tomu, že komise je hlavním uživatelem práce těchto národních kontrolních orgánů, Účetní dvůr se domnívá, že komise by měla systematicky ověřovat kvalitu kontrolních systémů a spolehlivost těchto národních kontrolních institucí. A já jsem konstatoval, že váš zpravodaj převzal tento návrh účetního dvora. Takže se omezím na tyto poznámky a Děkuji vám za možnost se zde vyjádřit, pane předsedo. Merci, monsieur Chrétien. Vielen Dank. Wir können jetzt... Äh, Děkuji. Můžeme nyní tedy zahájit eh, rozpravu a jako první dostane slovo pan zpravodaj. Pan, prosím. Yeah, uh, thank you, Chair. And uh, could I start by... Děkuji, pane předsedo. Já bych ze všeho nejdříve chtěl poděkovat eh, pánům eh, Fazakasovi a Kretinovi za představení této zprávy, ale také za spolupráci eh, během přípravy dokumentu na dnešní jednání. Myslím si, že naše dokumenty jsou velmi podobné a že vaše podpora bude určitě užitečná. V tom pracovním dokumentu hovoříme také o té úrovni chybovosti. Každý rok se na to zaměřujeme a je tomu tak i tentokrát. To je pochopitelné, protože chceme mít jistotu v tom, že evropské prostředky jsou vynakládány účelně. Když, my, když mluvíme o míře chybovosti, tak ve skutečnosti chybovost nereflektuje účinnost politiky soudržnosti a strukturálních fondů. Nicméně tato chybovost je důležitým aspektem, důležitým měřítkem a my musíme podniknout preventivní opatření, aby se chyby nevyskytovaly. Jeden příklad byl, eh, byl návrh akreditace, tedy členské státy by ex ante získali jakýsi clearing od komise. Tento audit je oddělený, to již zde konec konců jasně zaznělo. E, takováto národní akreditace je v principu dobrý nápad a my to podporujeme. Musíme ale také zajistit, aby v důsledku odpovědnost za e, v evropské fondy byla e, v komisi. To se týká také tedy jednotlivých opatření, která jsou zaměřena na národní akreditaci. My v tomto výboru také velmi často mluvíme o strukturálních fondech a jiných fondech a mluvíme o tom, že je potřeba procesy zjednodušit. To by totiž bylo určitě řešení které by vedlo ke snížení chybovosti. Mluvíme o tom každý rok a myslím si, že je nejvyšší čas, abychom nyní opravdu eh, vytvořili procesy a mechanismy, které povedou k tomuto navrhovanému zjednodušení. Zazněly zde některé konkrétní návrhy, například společná pravidla, eh, také takzvaná e-soudržnost a také eh, jednorázové platby. Otázkou ovšem je, pro koho ve skutečnosti chceme zjednodušit pravidla, pro komisi, pro členské státy nebo pro příjemce. A musíme také mít jistotu v tom, že jestliže zjednodušíme pravidla pro e, příjemce, tak e, musíme mít jistotu v tom, že takováto zátěž se ve skutečnosti pouze nepřesouvá například na úroveň členských států. E, Eh, určitě důležitou otázkou je také eh, téma přerušení nebo pozastavení pladeb. To jsou věci, o kterých jsme v tomto výboru také již v minulosti mluvili. Velmi často jsme mluvili o tom, zda eh, přerušení či pozastavení má být systematické nebo automatické. My jsme pro systematické, systematický přístup, určitě kolegové na to mají také odlišné názory. Měli bychom také změnit lhůtu a to místo 6 bychom měli mít 9 měsíců. I v tomto případě pochyb- ne- nepochybuji o tom, že ostatní na to mohou mít odlišný názor. Evropský účetní dvůr byl také proti tomu, aby došlo k podmíněnosti na makroekonomické úrovni v oblasti politiky soudržnosti. Myslím si, že makroekonomická podmíněnost by byla velká chyba Nebylo by totiž správně, abychom penalizovali regiony v jednotlivých členských státech. Jestliže členský stát má hospodářské a finanční problémy, potom tím, že bychom odňali strukturální fondy a prostředky z politiky soudržnosti, bychom situaci ve skutečnosti ještě zhoršili. Myslím si, že na tu otázku makroekonomické podmíněnosti by se komise měla ještě jednou podívat a konec konců na to poukazuje i účetní dvůr. Pokud jde o řízení, i to je věc, na kterou se budeme ještě muset zaměřit a stejně tak bychom měli dělat průběžné schvalování eh, výkazu z jednotlivých eh, programů, místo toho, abychom to dělali jednorázově na závěr. Pokud jde o finanční opravy, i to je téma, které zde diskutujeme velmi často. Komise navrhuje, abychom se posunuli k systému čistých eh, snížení, tedy net reductions. Eh, nemělo by dojít k tomu, že daňový poplatník jednu věc totiž platí dvakrát. To jsou tedy klíčové věci, na které já poukazuji v tomto dokumentu. Dovolte mi, abych na závěr ještě jednou poděkoval účetnímu dvoru za pomoc a chtěl bych také říci, že v nadcházejících týdnech a měsících se o těchto věcech ještě budeme bavit. Určitě budeme mít ještě prostor pro výměnu názorů k našemu dokumentu, to je 23. čtvrtý, poté budeme o tom ještě hlasovat. Máme tedy ještě prostor pro rozpravu. Do té doby se samozřejmě těším na spolupráci jak s vámi, pane předsedo, tak s ostatními kolegy. Děkuji a paní Fékas. Děkuji. Já se velmi eh, těším na tu spolupráci. Myslím si, že ta rozprava přišla v pravý čas. Pro mě je to takové eh, osvěžení všech těch událostí, protože zítra se dostaneme eh, do další etapy, pokud jde o sdílené řízení spolu s radou a proto bych chtěla předem poděkovat panu kolegovi Gajerovi, který se toho účastní vždy. A já si myslím, že to je velmi důležité. Nejprve k tomu, co konstatoval účetní dvůr. Děkuji vám za to, co jste řekli, protože to jsou velmi důležité věci. A pokud e, mohu krátce říci, v čem jsme měli největší potíže při vyjednávání, tak jsou to přesně ty věci, které e, hlavně zmiňoval účetní dvor, to znamená akreditace národních kontrolních orgánů v jednotlivých členských státech. To je samozřejmě skutečný boj s radou. Doposud jsme nezažili situaci, že bychom e, dosáhli schody, protože Rada má neustále velké výhrady. Nicméně doufám, že zítra to budeme e, moci úspěšně ukončit. To znamená otázka akreditace, to je první věc, jak to má vypadat, ta akreditace, to je e, tedy důležitá věc a druhá věc, jakou roli by přitom měla hrát komise. Děkuji účetnímu dvoru, že jasně řekl, že role komise je důležitá. My totiž také vycházíme z toho, že musíme definovat roli komise. Jedné věci se totiž chceme vyhnout. A sice to, tomu, že po dvou, třech letech eh, tedy budeme muset provádět ty finanční úpravy a zjistíme, že jsme tedy ten systém utvořili a stanovili od počátku špatným způsobem. Máme tady věci, eh, které jsou jednoznačně na stole. Eh, je tu řečeno, že komise by měla eh, tady postupovat na základě vlastního odhadu rizika a také na vyžádání nebo na přání členských států, což je dobrá věc. Nemůže tomu být tak, že komise se od toho bude distancovat a řekne, dobře, tak my budeme přihlížet nezúčastněně a potom vám rozdáme známky roky, budeme plnit jakousi roli eh, rozhodčího. Takto eh, se komise chovat nemá, tak to není eh, ve smlouvách její role definována. Důvodem spoždění je to, že rada nebyla určité věci schopna dlouho zpracovat, protože o tom ještě interně diskutovala. To, co rada předložila, Eh, nechává volné všechny možnosti. Otevřené jsou skutečně všechny možnosti té konstrukce. Každý může dělat to, co chce a to pro nás není přijatelné, protože to samozřejmě znamená, že eh, budeme muset pokračovat v těch dosavadních problémech a to je prostě nepřijatelné. Podněty, které formuloval Evropský účetní dvůr, eh, jsme již z části zapracovali, ale jak jsem řekla, je velmi dobré, že jsme se na to mohli ještě dneska podívat, protože zítra bychom to rádi uzavřeli. Ten pracovní dokument pana kolegy Vogana považuji za velmi důležitý. Velmi ráda se budu tady účastnit té rozpravy, tak abychom jasně dávali najevo, jaký, je, jaká je pozice Evropské, nebo výboru Kokobu eh, v celé záležitosti. Připojuji se eh, k tomu, co řekl pan Kretán z Evropského účetního dvoru, dvora. Původní záměr eh, spočíval v tom, aby obě instituce těsněji spolupracovaly ale bohužel se to úplně nepodařilo, protože eh, z části každá instituce pracuje individuálně. Já si myslím, že jsme nedosáhli té hlavní hodnoty, té zprávy nebo toho dokumentu. A musím bohužel konstatovat, že my jako parlament nejsme schopni eh, ten eh, systém ovlivnit na základě pozměňovacích návrhů, pokud eh, komise to nepředloží od počátku, tak aby to k tomu bylo vhodné. To znamená, že mně je to velmi líto, velmi je mi líto, že jsme se ne, nesnažili více o snížení administrativní zátěže a spojení našich fondů, finančních prostředků, že se to tedy více neprosazovalo, ale tak tomu zkrátka je. Možná, že po roce 2020 bychom eh, díky jiným zpravodajům eh, dosáh, mohli dosáhnout větších úspěchů. Já lituji toho, že eh, evropské státy se bohužel právem stěžují na byrokratizaci v Evropě. Nyní jde o to, abychom co možná nejdříve získali dobré výsledky, abychom s nimi mohli dále pracovat. Eh, pravděpodobně zítra večer budeme mít eh, základ eh, toho článku o sdílené zprávy, o sdílené managementu. To znamená, že budeme vědět, jak vypadá ten tzv. recovery systém, budeme vědět, jak tedy vypadají ty kontrolní systémy a já doufám, že zítra večer tedy budeme dál uh, Eh, pokud eh, je tady někdo za radu, tak bych na radu ráda apelovala v tom smyslu, že zítra ten výsledek skutečně potřebujeme. Potřebujeme ho pro další diskuze v tomto parlamentu. Je to skutečně velký argument. Eh, pokud by se to nepodařilo, tak by se opět nepodařilo zjednotit pravidla a já si myslím, že to by mělo fatální důsledky pro všechny zúčastněné. Děkuji. Děkuji. Paní Gressle, Velkou výhodou je to, že v našem výboru máme i zpravodajku eh, z výboru pro rozpočet, že je tady eh, zaručeno jasné, těsné propojení obou výborů. Nyní se přihlásil pan kolega Ody. Hlásí se ještě někdo další? Eh, nikdo v tuto chvíli zájem nemá, promlu- nemá zájem promluvit, takže pan kolega Ody, prosím. Děkuji. si otázku, zda období, které se týkají změn v oblasti finanční 2013, 2014, 2020. Zda bychom neměli provést globální hodnocení našeho finančního systému a kolik to vlastně stojí. Rozdělování fondů, výběr prostředků, kontrola, jaké to má celkové náklady. Když se podíváme na složitost systému sdíleného řízení, kde je největší chybovost, i když se věci zlepšují, kladu si otázku, zda bychom neměli systém vyhodnotit. když se tak děje při udělování absolutoria, ale já bych chtěl znovu ten námět eh, zde předložit. Evropská unie by měla mít skutečně vlastní finanční složku vlastní finanční instituci. Členské státy se tomu eh, zatím brání a v minulosti na to Unie neměla administrativní prostředky, ale tak, jak Evropská unie neustále získává větší politický a tudíž finanční a strategický význam, tak bude třeba, aby jednou Evropská unie měla svou vlastní finanční funkci. Tak, jak to máme my například pro vědu a výzkum a tam máme nejmenší chybovost. Já nevím, jak tento problém technicky vyřešit. Máme počkat až na další období, na rok 2019, abychom řešili tento problém. Ale mě by skutečně zajímalo, kolik ta organizace, kolik ty řídící nástroje, ty kontrolní nástroje stojí, které jsou ve všech členských státech. Není to snad příliš drahé, celá ta organizace? Dank u, eh, collega Audi. Ik eh, neem de vergadering over van de voorzitter, want die heeft een aantal andere verplichtingen. Eh, ik... Děkuji. Bohužel pan předseda má další povinnosti, takže já přebírám vedení této schůze. Možná bychom mohli dát slovo ještě Evropské komisi, kdo by se k tomu chtěl vyjádřit, prosím. Uh, Děkuji, jsem Nikolas Martin, jsem zástupcem generálního ředitele pro DG pro regionální politiku. Děkuji za možnost eh, předstoupit před výbor a účastnit se na této rozpravě, která souvisí se stanoviskem účetního dvora k návrhu na řízení komise pěti fondům pro nadcházející období. Nejdříve chci říci, že si velmi vážíme práce, která byla odvedena účetním dvorem a také práce vašeho zpravodaje. A vidíme, že dostáváme velmi užitečná doporučení, jak ve stanovisku účetního dvora, tak v pracovním dokumentu, který nám pomůže při probíhajících jednáních. Ve zprávě účetního dvora je celá řada skutečností, které skutečně podporují návrhy komise. Vidíme, že je tu podpora pro důraz na koordinaci, na podmínost ex ante, na posun, na výsledkový přístup, na roční schvalování a na další, celou řadu dalších otázek. Když se soustředíme na konkrétní bod, který byl zdůrazněn panem Fazekašem v jeho úvodu ve věci evropské přidané hodnoty a důrazu na výsledky, máme pocit, že se nám podařil významný posun v přesunu fondů od politiky založené na vstupech a přesouváme se k výsledkům a to je v souladu se strategickým programováním kde mnohem pokročilejší indikátory a systém sledování těchto indikátorů existuje. A, to, a pokud ty indikátory nejsou plněny, tak z toho vyvozujeme eh, závěry. A vytvořili jsme tedy systém, který skutečně bude podstatně měnit eh, celou logiku zásahu v oblasti politiky soudržnosti, abychom se soustředovali více na výsledky. V oblasti delegovaných aktu, aktu přenesené působnosti, tak tam je třeba ty věci ještě rozpracovat a takový byl přístup v minulosti a sdílíme názor, že tady bude třeba, abychom postupovali konzistentně s pravidly a my to zajistíme a projednáme hlavní prvky, které se týkají legislativního úřadu a sdílíme také, že to musí být v souladu s finančním nařízením. To také obsaženo v našem návrhu a budeme velmi úzce pracovat s Evropským parlamentem při probíhajících jednáních o návrhu 56. Pokud jde o zastropování a makrofinanční podmíněnost, tady to souvisí s návrhem komise u víceletého finančního rámce a komise předložila vyvážený finanční návrh. A jsme přesvědčeni, že návrhy na zastropování to také odrážejí, také odrážejí poučení z, abs, informací o absorpční schopnosti členských států, aby tedy to financování bylo přiměřené. Pokud jde o makrofiskální kondicionalitu, tak to je citlivá otázka pro Evropský parlament Měli jsme možnost eh, předložit eh, důvody. Trváme na těchto důvodech. Není to sankční systém, je to systém, který je spouštěn, když členské státy neplní doporučení učiněná radou v kontextu řízení o přílišném deficitu. A je to také systém, který nemá bezprostřední finanční dopad, ale vlastně způsobuje přerušení plateb. A je tam také zabudována proporcionalita, co se týče efektivity tohoto systému. Když se podíváme na některé otázky řízení a zprávy, kontroly, to také vyplývá z vyjádření pana Fazekaše, pana Kretena, Akreditace se zde vyskytla jako klíčová otázka a existuje tedy navržený systém, kdy politika soudržnosti poskytne určitou úlohu komise. Ten, ten systém je opřen o vyhodnocování rizika. Myslíme si, že je přiměřený. Je třeba, aby ty systémy fungovaly efektivně od samého počátku. Nenavrhujeme akreditaci kontrolních orgánů, to je správně, ale kontrolní funkce komise bude taková, že se budeme soustředit právě na ty kontrolní orgány a tady drž, se držíme principu jednotného kontrolního postupu při celém období a je třeba, aby docházelo k systematickému ověřování fungování toho kontrolního systému. Pokud jde o společná pravidla, my jsme se snažili o vytvoření společných pravidel pro všech pět fondů. V některých oblastech je to podrobné, je to společné až do velkých podrobností, co se týká pravidla pro způsobilost. Máme společná pravidla způsobilosti pro všech pět fondů. A to se týká i zjednodušených nákladů, které se týkají všech pěti fondů. Některé aspekty řízení a kontroly, tam jsou společná pravidla na úrovni eh, hlavních otázek, ale nikoli co se týče podrobné implementace. A i zde je třeba zajistit eh, stabilitu celého mechanismu a, a u rozvoje venkova je návaznost na první pilíř a to je třeba zachovat. A u těch dvou bodů, které byly zmíněny, co se týče schvalování účetní závěrky, komise má za to, že nejsou významné rozdíly proces schvalování účtů bude uveden do souladu s tím, co, čeho má dosáhnout. Zda tedy jsou ty účty věrohodné, ale je třeba, aby i podkladové transakce byly zákonné a řádné. A u procesu finančních oprav také. I když se vyskytují rozdíly v podrobnostech, tak práva členských států jsou zajištěna v obou případech abychom zaručili, že úroveň oprav, která je použita, odráží i příslušné riziko. Pokud jde o zjednodušení, komu je to určeno? Přístup komise, když připravoval návrh, byla soustředit se na zjednodušení pro příjemce. V první řadě chceme zajistit, aby příjemci nebyli odrazováni od žádostí o prostředky z fondu. A je třeba také vzít v úvahu snížení zátěže pro členské státy. A tady v reakci na poznámku pana Odio, my jsme provedli studii o nákladech implementace politiky soudržnosti. Ta studie bude brzy hotová. A rádi se podělíme o výsledky této studie s vaším výborem. Myslím, že se nám podařily významné kroky vpřed, pokud jde o zjednodušení, zejména díky společným pravidlům pro způsobilost, ale jsme připraveni spolupracovat se spoluzákonodárcem v procesu vyjednávání, abychom pokročili ještě dále. Děkuji vám. Děkuji. Uh, děkuji. Děkuji a Nyní tedy předám ještě jednou slovo účetnímu dvoru, aby měl mm, příležitost reagovat na to, co zaznělo. A nebo chtěla něco říct Ingeborg? Já bych e, ráda řekla něco panu Martinovi. E, jedna věc je na Účetní dvůr to ve svém stanovisku vícekrát opakuje. Prohlášení, která požadujeme prohlášení o spolehlivosti a tak dále musí být navzájem lépe sladěné. Já vycházím z toho, že ten nevyřešený problém, to znamená, jak to prohlášení bude vypadat, co kdo přesně bude dělat, tento problém eh, musí být vyřešen v těch prováděcích ustanoveních, protože jinak ty podmínky nebudou nastaveny dobře. Eh, pokud tedy budeme takováto prohlášení od členských států vyžadovat, tak to musí dávat jednoznačný smysl, musí to být stanovena jasná pravidla, eh, tak aby se na to bylo možno spolehnout. A to je přesně to, co v tuto chvíli v těch návrzích které jsou na stole, ještě nevidím, co mi tam schází. Děkuji. Děkuji a vidím, že pan zpravodaj eh, velmi pečlivě naslouchal, to znamená, že já nyní předám slovo eh, účetnímu dvoru, tak aby na to mohl reagovat a potom se vyjádří pan zpravodaj. Pan Kreten pan, nebo pan Fazakas, kdo eh, z vás by chtěl reagovat jako první? Pan Fazakas je tedy členem účetního dvora, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A děkuji také, že jste zmínil moji dřívější funkci. Já bych se rád zeptal, kolik času máte na všechny tyto otázky, protože já bych tak rád učinil, ale vím, že vaš, váš harmonogram je velmi napjatý, že nemáte mnoho času, to znamená, že se pokusím být co možná nejstručnější. Nejprve vám děkuji za vaše pozitivní poznámky. Já si myslím, že je důležité, abychom si uvědomili, že je to velmi důležitá otázka. Není to pouze otázka široce koncipovaná, ale je to také velmi důležitá důležitá otázka, která může eh, velmi utvářet eh, e, budoucnost Evropské unie tím, unie tím, že eh, bude ovlivňovat financování v letech 2014 až 2020. Rád bych ještě jednou zdůraznil, že vy jste politici, vy jste ti, kteří rozhodují. A e, vy tedy můžete být pro nebo proti. My jako Evropský účetní dvůr se snažíme vám napomáhat, snažíme se předkládat e, závěry, doporučení, které se zakládají na našich e, zkušenostech a, a vy jako politici te, jste legislativci, vy je tedy můžete zapracovat a můžete je zohlednit co možná nejlepším způsobem. To je tady ta všeobecná poznámka. Právě proto jsem se snažil vyhnout tomu, že tady ta makroekonomická podmínka bude formulována jako e, jasná, e, jasná chyba. To bylo také formulováno v pondělí na Radě pro regionální vývoj, e, rozvoj. My jako účetní dvůr můžeme pouze konstatovat, že to není vhodný způsob nápravy, pokud nějaká země tady čelí ekonomickým problémům. A kromě toho je tu ještě jedna věc. My jako Evropský účetní dvůr, když děláme audity, tak musíme zdůrazňovat uh, nutnost uh, dvouúrovňové kontroly vy, eh, jak řekla paní Grasle a jak jsme to vždycky požadovali my, musíte přerušit eh, vyplácení, pokud eh, ten příjemce dělá něco špatným způsobem. To je tedy vaše kompetence. Kvůli té makroekonomické podmíněnosti, tak to samozřejmě způsobuje velké ekonomické právní problémy na eh, regionální úrovni, investiční projektové úrovni a právě proto jsme velmi rádi, že Evropský parlament tu záležitost vidí stejně jako my. A nyní k tomu, na co se ptala paní Gressle. Na, eh, jde o její eh, stanovisko týkající se koordinace fondů. My se o to samozřejmě snažíme. Jde o to, že to nařízení se tedy zabývá každým fondem jinak, separátně, ale my samozřejmě chápeme pozici komise a pouze, si, eh, pouze přejeme Evropskému parlamentu hodně štěstí v tom, aby se to podařilo do roku 2020, abychom tedy našli řešení, které bude umožňovat eh, harmonizaci těchto fondů, které jsou velmi podobné, což bude ku prospěchu příjemců. A na závěr mi dovolte, abych řekl, že jsme velmi spokojeni s tím, co tu zaznělo včetně eh, poznámky pana Niklase Martence. On řekl, že eh, se tedy velmi eh, snažil zapracovat doporučení jak Evropského účetního dvora, tak parlamentu. My se nevidíme Poprvé určitě jsme byli součástí těch příprav, vždycky jsme se snažili zapracovávat doporučení účetního dvora i parlamentu. Parlament je legislativcem, to už jsem řekl. Všichni si popřejeme hodně štěstí při eh, formulování eh, definitivního dokumentu, který bude Evropské unii sloužit tím nejlepším způsobem. Děkuji. Děkuji, pane Fazakasi. A nyní tedy předám slovo panu zpravodaji, tak aby to krátce eh, schrnul, protože jsme bohužel ve skluzu a do půl jedné musíme vyřešit ještě celou řadu bodů, takže prosím stručně, pane Vogene, prosím. Eh? Děkuji, já tady budu opravdu velmi stročný. Jen k tomu, co říkala paní Gresle, já souhlasím s tím, co říkala o té národní akreditaci a také o zjednodušování. Pokud jde o té sdílené řízení, k tomu bych se ještě chtěl vyjádřit. My jsme o tom hodně diskutovali, říkala to také paní Gresle a já si myslím, že by bylo vhodné, kdybychom to opravdu o těchto věcech ještě diskutovali. Ještě k tomu, co říkalo komise, eh, zda má být limitovány výplaty z kohezních fondů na 2,5 HDP každého státu. To by samozřejmě mohl být problém pro ty větší členské státy a nebo nebude to problém pro malé státy, ale může to být problém pro eh, některé menší státy, jako například eh, pobaltské státy. Ty by eh, v důsledku takového pravidla mohly zásadním způsobem tratit a my na tyto dopady nesmíme zapomenout. Pokud jde o to makroekonomickou podmíněnost, parlament má odlišný názor než komise v této oblasti. Pokud jde o národní akreditaci, já jsem to již říkal, já tento eh, princip ve, skut- ve svém podstatě podporuji, ale musíme správně najít eh, rovnováhu mezi odpovědností za evropské fondy, která je u komise, a národní akreditací. Jinak princip jako takový je správný. Ta diskuze byla opravdu velmi plodná. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout jistého pokroku a určitě tedy je to dobrý odrazový můstek pro další diskuzi o, e, politiku, o politice soudržnosti v budoucnosti. Stále všem existují ještě jisté body, které je potřeba vyřešit a budeme o nich diskutovat na příští schůzi. Děkuji. Děkuji E, určitě v tomuto bodu jsme se věnovali poměrně obsáhle. Já tady můžu tento bod uzavřít a tím se dostáváme k bodu 13. 13 a 44 budeme probírat zároveň. Musíme se tedy unblock zabývat veškerými agenturami, které zde jsou. Paní Makové jakožto zpravodajka představí e, toto téma. Máme zde zástupce paní Oši z Eh, Evropského účetního dvora. Potom dostane slovo samozřejmě také eh, poslance a poslankyně. Eh, samozřejmě slovo také dostanou zástupci jednotlivých agentů v případě, že budou žádat o slovo. Nejprve teda, tedy paní Makovej. Máme 60 minut, prosím vás tedy o disciplínu. Děkuji, pane předsedo. Několik poznámek eh, na úvod k agenturám. Ve zprávě jsem si eh, nemohla nevšimnout, že došlo k zásadnímu nárůstu počet agentur. Měli jsme v roce 2003 agentury, v roce 2010 jich bylo 24 a nyní jich máme 27. Měli bychom tedy také popřemýšlet o tom, jaká kritéria by měla platit pro vznik nových agentur. Rád bych také připomněla práci mezi institucionální skupiny o agenturách. Já také doufám, že tato skupina dosáhne výsledku pokud možno co nejdříve. Máme tedy více agentur, což znamená více nákladů. Rozpočty na provoz agentur také se zvyšují. V roce 2000 to bylo 1,5 miliardy euro. V roce 2010 Evropská unie přispívala agenturám více než 600 miliony euro. Jinými slovy, více agentur, více peněz z rozpočtu. Jestliže dochází k nárůstu finančních prostředků z rozpočtu, musíme být odpovědní. Navíc jsme v období finanční krize, eh, členské státy šetří a evropské agentury a Evropská unie by tedy neměla být výjimkou. Já v návrhu zprávy tedy říkám, že bychom měli zastavit eh, nárůst počtu agentur, zastavit eh, nárůst rozpočtu a přidělování rozpočtu by mělo být eh, na základě reálných potřeb. Zejména pokud jde o agentury v oblasti výzkumu, bych chtěla vyzvat komisi, aby udělala seznam priorit eh, potřeb tedy na financování v oblasti eh, výzkumu. Myslím si také, že provozní náklady agentur musí být sníženy a agentury by měly jedno, pardon, jednoznačně prokazovat eh, svoji užitečnost a prokazovat také úspory evropského rozpočtu. Přenesené prostředky. Opět eh, jsme zjistili, že je spoustu eh, přenesených prostředků a také, eh, že dochází k spoust, v několika případech k rušení, tedy cancellations. Evropská agentura pro bezpečnost dopravy, námořní dopravy, Evropská agentura, Evropská policejní količ, tedy eh, v tomto případu je opět znepokojící eh, částka, která je buď to zpětně eh, získávána, a nebo která je převáděna do nadcházejícího roku. Další bod střed zájmu. To je pro nás, pro všechny velmi důležitou záležitostí a nadále tento problém existuje u jednotlivých agentur. To se týká zejména těch agentur, které mají styk s průmyslem. V roce 2010 několik agentur bylo kritizováno kvůli střetu zájmů a já jsem si nemohla nevšimnout, že článek 16 eh, nařízení eh, není vždy eh, implementován správným způsobem tedy eh, článek 16 eh, kodexu zaměstnanců. Eh, Evropská agentura pro bezpečnost potravin, pro léky a pro životní prostředí, těch se to týká. Interní audit. Chtěla bych poděkovat komisi za dobrou spolupráci v oblasti vnitřních zpráv o auditu a nálezů. Služba vnitřního auditu komise pomáhá agenturám Komise totiž v případě, že konstatuje nedostatky, neveřejným způsobem eh, se spojí s touto agenturou a žádá nápravu chyb. Eh, Otázka všem je, jakým způsobem agentury zachází s doporučeními eh, vyplývajícími z eh, auditu. Eh, není to možné prostě zohlednit. Je potřeba souhlasu řídícího výboru a dohledového výboru. Je to tedy asi chyba legislativy, kterou bychom měli odstranit. Zpráva řízení, tedy governance máme eh, řídící eh, rady nebo správní rady jednotlivých agentur a eh, tyto orgány by měly být rozhodovacími orgány. V těchto radách je opravdu hodně členů. Nejsem přesvědčen o tom, že je potřeba vždy mít tolik členů. A také setkání těchto eh, správních rad je často velmi nákladnou záležitostí. Není ještě ke zprávě Evropského účetního dvora. S přehlednutím k tomu, že účetní dvůr vyjádřil jistou kritiku na účet agentur, Uvědomme si, že účetní dvor je externí auditní orgán agentur a Evropský parlament uděluje absolutorium. Zprávu účetního dvora tedy použijeme, ale to není jediným zdrojem informací. Já jsem použila celou řadu dalších zdrojů informací než pouze, informací než pouze zprávy Evropského účetního dvora. Jsou to eh, zpráva o každoroční činnosti, pracovní program, rozpočet komise na rok 2010, zprávy interních eh, eh, služeb, ombudsman, internet a tak dále a tak dále. Zprávy účetního dvora letos bohužel na informace byly poměrně skoupé. Například za rok 2010 eh, pro 24 eh, agentur bylo pouze 38 připomínek, zatímco v roce 2009 pro 22 agentur bylo 68 připomínek. Je tedy patrné, že ačkoliv došlo k nárůstu agentur, eh, máme zde pouze polovinu připomínek. A většinou to jsou obecné informace a nikoliv konkrétní zjištění. Vzhledem k tomu, že účetní dvůr jako externí auditor by také měl informovat veřejnost a evropské občany, nestačí říci, já jsem se na to podíval a věřte mi, informace opravdu musí být veřejnosti poskytnuty a také e, orgánu udělujícímu absolutorium. Ještě k té eh, benchmarkové zprávě za rok 2011 eh, účetní dvůr by měl zveřejnit zvláštní zprávu srovnávající náklady jednotlivých agentur za rok 2011. Tato zpráva ještě zveřejněna nebyla. My jsme žádali účetní dvůr několikrát, aby tato zpráva zveřejněna byla. A e, to, co se stalo, je, že Evropský parl- e, předseda Evropského parlamentu dostal dopis, ke kterému byla připoj- by, byl připojen materiál, ovšem nebyla to oficiální zpráva a tato zpráva tedy nelze pojít použita pro účely udělení absolutoria a zveřejnění. E, tato zpráva srovnávající náklady tedy provedena nebyla. Na druhou stranu eh, některé, některá vybraná čísla jsou poslána panu předsedovi a eh, s dopisem, že my tato čísla nemůžeme použít. Já jsem rozhodnutí o udělení absolutoria nepoužila v návrhu zprávy, protože jsem chtěla více informací od jednotlivých agentů a chtěla jsem vědět, jak budou reagovat na návrhy zprávy. Setkala jsem se s celou řadou různých agentur, například Evropskou agenturu pro léčiva, pro bezpečnost potravin. V Bruselu jsem se setkal s Evropským úřadem pro bezpečnost leteckého provozu a také v Bruselu mám schůzku s Evropskou agenturou pro životní prostředí. Tyto rozhovory jsou velmi užitečné a mohu vám také říci, že s celou řadou z nich jsem se také bavila po telefonu aby měli možnost reagovat na návrhy zpráv. Chtěl bych tedy, chtěla bych tedy poděkovat agenturám za to, že v dobré víře spolupracovali. To je pro agentury nebo k agenturám pro tuto chvíli všechno. A jsem připravena vám naslouchat well, maybe it's up to you. If you want to continue on the, on the next... Chcete ještě pokračovat o těch ostatních, tedy těch společných podnicích? Jestliže ano, bylo by to asi jednodušší. So the next is the, uh... Takže dále. Absolutorium za rok 2011 společných podniků. Není to věc celá běžná, Nyní uděláme absolutorium také společným podnikům. Je tu tabulka, která, kterou máte ve všech eh, složkách sedm společných podniků v celé Evropské unii, sedm založených Evropskou komisí, které eh, provádějí výzkum v různých oblastech. Šest ze sedmi provádí výzkum a jeden se zabývá vývojem nového systému řízení leteckého provozu v oblasti dopravy. A to e, řeší DG Move. Rozpočet pro těchto sedm podniků je velmi vysoký. Celkové zdroje pro existenci těchto společných podniků je to obvykle na období 10 let s výjimkou, která je v tabulce. Celkový příspěvek je 11 miliard euro a za finanční rok 2010 celkový příspěvek Unie do rozpočtu společných podniků je přes 500 milionů euro. Pouze na jeden rok. Jde o partnerství veřejného a soukromého sektoru a také dostávají prostředky ze soukromého sektoru. Kromě toho, co se týče informačních zdrojů, mám informace ze zprávy účetního dvora, která v tomto případě nám poskytla velký objem informací a považuji to za skutečně pozitivní a úplné. Také jsem získal informace z průběžného hodnocení z zprávy o činnosti společných podniků a také z vlastních setkání. To platí i o společných podnicích. Rozhodnutí o absolutoriu bude na základě pozměňovacích návrhů a také na základě reakcí na návrh zprávy. A v každé zprávě o společných podnicích je horizontální část v poslední části zprávy, která je společná pro společné podniky. A věřím, že v příštím roce bude také jedna společná horizontální zpráva pro společné podniky. Tady jsem zdůraznila v této horizontální části nedostatky, které jsem zaznamenala, které jsou společné pro společné podniky, vys, vysoká míra eh, částek, které se převádějí, velké částky v hotovosti a, a také zás, tedy nedodržování zásad pro hospodářskou soutěž pozdní platby ze strany členských států. Takže i zde musíme hovořit o střetu zájmu, zejména vzhledem k tomu, že společné podniky jsou partnerstvím veřejného a soukromého sektoru a proto veřejné a soukromé zájmy se zde střetávají. Takže to je důvod, proč bychom měli být eh, ještě obezřetnější, pokud je o střet zájmu. Jsem přesvědčena, že je velmi důležité, abychom vedli přímý dialog s těmito společnými podniky. I když to může znamenat kritiku, to platí i pro účetní dvůra agentury. A jsem nyní připravena vyslechnout eh, příslušné instituce. A chtěl bych závěrem říci, že pro řadu kolegů je tato zpráva příliš kritická. Mám pocit, že kritika nám umožňuje jít dále. Je možné předložit pozměňovací návrhy a potom budeme hlasovat. Ik geef nu met heel veel plezier het woord aan de Rekenkamer, aan de heer Oshie. Děkuji. A s velkou radostí nyní předávám slovo eh, panu Ouši z Evropského účetního dvora. Je to v podstatě jeho poslední pracovní den v Evropském účetním dvoře a on přesto tedy byl ochoten přijet sem, proto mu už předem děkuji za eh, práci, kterou eh, odvedl. Naše vzájemné vztahy byly vždycky velmi dobré. Samozřejmě, že někdy zaznívají tvrdá slova, jako teď od paní zpravodajky, nicméně doufám, že na to budete dobře reagovat. Děkuji. Děkuji pane Stázy, Nejprve bych rád poděkoval paní Bakovej za eh, spolupráci během období, kdy jsme spolu spolupracovali jako zpravodaj na jedné straně a člen Evropského účetního dvora zodpovědný za agentury na straně druhé. Eh, dneska vám mohu tedy představit zprávy týkající se agentur a jejich práce v, minulé, v minulém období. Jsou to veřejné zprávy, jsou také zveřejněny ve veřejném věstníku. A pane Stázi, já jsem také ochoten diskutovat o zprávě o benchmarkingu, která byla zveřejněna před dvěma týdny. Pokud by snad poslanci měli k této zprávě, zprávě nějaké otázky, tak budu velmi eh, rád a rád na ně odpovím. Eh, určitě se budu snažit eh, pracovat konstruktivním způsobem, protože parlament nás samozřejmě vyzýval po celou dobu, abychom poskytovali dodatečné informace o agenturách. Pokud se podíváte na ty výroční zprávy a na dodatečné informace o agenturách, které jsme poskytli, tak vám, eh, vás mohu ujistit, že jsme v tomto roce poskytli více informací o agenturách než v minulých letech. A já jsem samozřejmě byl součástí toho procesu udělování absolutoria eh, v posledních dvou letech. Eh, takže toto jsou holá fakta. Pokud jde ty zprávy, které jsme poskytli, tak kromě toho e, docházelo k celé řadě e, kontaktů mezi výborem Kokobu a Evropským účetním dvorem. E, pan předseda EUD tady napsal dopis 15. listopadu, 21. prosince a 6. února tohoto roku. Pokud budeme o práci agentur v tomto roce hovořit obecně, tak můžeme konstatovat zlepšení jejich práce, jejich výkonu. Musím vyzdvihnout především Evropskou policijní akademii. Po dlouhá léta to bylo takové problémové dítě mezi agenturami. Já když jsem byl eh, v parlamentu poprvé, tak jsem slyšel paní Matiu, která hovořila velmi kriticky o Evropské policejní akademii. Eh, v loni jsem osobně hovořil také velmi kriticky o práci této agentury v roce 2009. Nicméně kritizovali jsme tu eh, práci agentury, ale v tomto roce je důležité říci, že výkon této agentury se zásadním způsobem zlepšil. My v Evropském účetním dvoře eh, považujeme tuto agenturu za jednu s nejmenším rizikem, na jednu z těch s nejmenším rizikem, což vůbec eh, neodpovídá situaci, která byla před rokem, před dvěma, před třemi lety. Evropská agentura pro léčiva byla v loňském roce eh, kvalifikována a nyní jsme tedy nezaznamenali žádné problémy se zadáváním veřejným, veřejných zakázek. Já vím, že tato agentura tedy udělala velkou, velký kus práce, pokud jde o eh, zadávání zakázek i tady. tedy můžeme konstatovat zlepšení ve srovnání s loňským rokem. Celkem za to tedy můžeme konstatovat zlepšení práci agentur. Pane předsedo, objevují se stejné problémy každý rok. Zadávání zakázek a je skutečně na čase, aby agentury tyto problémy napravily. A já doufám, že oni na tom pracovali velmi intenzivně, že spolupracovali se eh, s parlamentem, že tedy si vzali k srdci kritiku parlamentu i kritiku Evropského účetního dvora a snažili se tedy řešit otázky, které způsobují ty problémy, které se zase znova objevují po celá léta je eh, velmi dobré, že se tomu tak děje, protože je to právě to, co po nás chce veřejnost. Musíme řešit problémy, řešit ty potíže, které tu jsou. Evropský účetní dvůr má jednoznačně definovaný úkol. Musí konstatovat to, co se děje, musí pojmenovávat fakta bez jakéhokoliv eh, přiklánění se k té či oné straně. Musí tedy vycházet eh, ze, ze svých standardů a musí být eh, zodpovědný vzhledem ke, k úkolu, který pro něj vyplývá ze smluv. smluv. My jsme tedy vydali také zprávu o benchmarkingu, o tom jsem již hovořil. Byť tedy paní Makovej řekla, že chceme, aby ta záležitost zůstala eh, v ústraní, tak eh, samozřejmě to nebylo eh, do značné míry pokryto médii, ale já bych chtěl konstatovat jednu věc, aby to bylo naprosto férově řečeno. Ta zpráva totiž budí dojem, že 11 z těch agentur nemohlo řádným způsobem tedy eh, kontrolovat svoje výdaje v roce 2010. Toto je tedy eh, údajně závěr. Já si myslím, že pokud si přečtete tu zprávu o benchmarkingu řádně, tak zjistíte, že to není pravda. A já bych rád využil příležitost, abych dneska řekl, že eh, zodpovědnost agentur za jejich hospodaření a zprávy, které dneska předkládáme, dokazují, že jsme zjistili, v roce 2010 to, že ty agentury eh, hospodařily zodpovědně a proto můžeme říci, že jejich eh, účty jsou eh, bez chyb, bez zásadních chyb. A proto já jsem velmi pobouřen, když se o agenturách říkají nějaké věci, které nejsou fér, které nejsou pravda. A proto tedy říkám dneska, že není možnost té zprávy o benchmarkingu vyvozovat nic jiného. Velmi tady děkuji za příležitost tady hovořit. Už jsem řekl, že tady musíme eh, zabraňovat takovýmto dezinformacím, které jsou o těch agenturách někdy šířeny. Pane předsedo, nemyslím si, že by bylo vůbec možné si nechat ujít tu příležitost okomentovat některé věci, které říkala paní Makovej ve své zprávě o agenturách. Především se to tedy týká vztahu k Evropskému účetnímu dvoru. Samozřejmě, že mezi Evropským účetním dvorem a parlamentem eh, byla čelá spolupráce v této věci a musím říci, že my jako Evropský eh, účetní dvůr jsme byli velmi rádi, že jsme tady dostali minulý týden 22. Eh, února dopis od vašeho pana předsedy a v tomto dopise je řečeno, že ten návrh zprávy nutně nezohledňuje nebo nereflektuje názor Kokobu, výboru pro kontrolu rozpočtu a byli jsme také velmi rádi, že váš předseda řekl, že Evropský Evropský účetní dvůr vždycky plnil svoje úkoly a e, fungoval nezávisle, splňoval přitom všechny potřebné standardy. E, pan předseda také e, konstatoval, že se velmi těší, že naše nutná spolupráce bude i nadále pokračovat. Rád bych na to tedy zareagoval, potvrdil to. Já jsem byl součástí Evropského činního dvora dva roky a musím říct, že naše spolupráce byla výtečná. A to nezávisle na tom, čím jsme se zabývali. Eh, snažili jsme se tedy společně pracovat eh, ve prospěch evropských občanů. Jsem ochoten zodpovědět všechny otázky, které se objevují, objeví. Ještě jednou vám děkuji, pane předsedo, za pozornost a vám všem za spolupráci. Děkuji. Děkuji za upřímná a otevřená slova. Máme tu, tu tři žádosti o slovo. Paní Matěj, pan Hercog, paní pan Gerbrandy. Pan Gerbrandy nás musel opustit, ale snad se vrátí. Paní je první. Takže paní Hercog jako první, stínová zpravodajka. EPP již promluvil, takže paní Hercog. V pořádku, pane předsedo. Ale to bylo pořadí, jak jsme se přihlásili do diskuse ale dokud máme dost času, tak je to v pořádku. Není to problém. Já mám velký zájem o stanovisko paní Matěj. Já vzpomínám, že když před třemi roky jsem byla zpravodajkou pro agentury, tak je pravdou, že nyní máme mnohem více agentur, ale také vidím rozdíly oproti tomu, co bylo před třemi roky, kolik práce bylo odvedeno v této oblasti. Chci nejdříve poblahopřát zpravodajce, která minima... každý, kdo se zabýval agenturami, tak ví, jak obrovskou práci to představuje decentralizované agentury na celém území Evropské unie. Je to skutečně zcela zvláštní záležitost a vyžaduje to velké oběti od zpravodajky, pokud je o přípravu doporučení a myslím, že paní Makovej velmi intenzivně pracovala na této věci. A mohu také říci, že je třeba poskytnout více času stínovým zpravodům v následujících letech, aby připravili svá stanoviska, protože to představuje velký objem práce. A pokud stínový zpravodaj chce předvést stejnou kvalitu názoru, tak eh, je třeba nalézt způsob, eh, jak eh, pracovat takto. I když agentury rostou početně, tak jsou velmi viditelné, patrné pro evropské občany a představí přes pouze 0,47 rozpočtu EU. Je to institut jsou to instituce, které mají velký dopad přes malý rozpočtový význam. A zde zdůrazňují společné podniky v oblasti výzkumu. A já to říkám skutečně od srdce, protože jsem členkou řídícího výboru. Tyto podniky splňují cíle, které jsou určeny, splňují výkonnostní cíle v konkrétních oblastech Není to dnešní téma, ale celá zajisté, je takový názor, že by měli pokračovat ve své práci a je důležité to vědět. Ale dnes představují pouze půl procenta rozpočtu Unie. Takže musíme se zabývat skutečným rozsahem. A ten podíl bude narůstat, protože ta práce se bude také rozvíjet. Jak už jsem řekla, ve srovnání se svací před třemi roky, když jsem byla zpravodajkou, mám, mám stejný pocit, jako, jako jaký vyjádřil pan Oše, dochází ke globálnímu zlepšování výsledků agentur. A také vítáme obecný směr, kterým se práce ubírá. Dochází k vlastnímu rozvoji agentur od vzniku a konečně ve většině agentur jsme dosáhli určité úrovně, která je udržována. Avšak dochází k přenosu agentury, které mají nejlepší výsledky, musí předávat know-how dalším agenturám, zejména těm, které vznikly mnohem později. Takže ty dětské choroby se nebudou při vzniku nových agentur opakovat. A to je důvod, proč si kladu sama otázku ve svém dopisu z 18. listopada účetní dvůr by neměl vycházet pouze ze slabých stránek, ale také z pozitivních výsledků agentur. A ty by se měly šířit eh, stejně jako informace o slabých stránkách, protože to jsou informace, ze kterých můžeme vycházet. A proto eh, předsedovi Kalérovi ve své odpovědi jsem zmínila, že toto je významná přidaná hodnota z hlediska našeho výboru. Chci také zopakovat něco, co řekl pan Oše o Cepolu, o policejní akademii. To, co nastalo před lety, byla ostuda. A vzhledem k nasazení výboru Kokobu a zpravodaje paní Maťuje v loňském roce a pana Fjellnera o rok dříve a samozřejmě také díky odvedené práci, a proto jsem na to velmi pišná, nové nový maďarský ředitel CEPOLu je ve funkci a dochází k významnému zlepšení. A proto je třeba, abychom byli kritičtí, ale také, abychom byli schopni zlepšení ocenit. A pokud je o CEPOL, tak je to velmi pozitivní. Chtěl bych také zmínit eh, Europol a CEPOL. V jedné ze zpráv paní Makovej sklade otázku týkající se případného sloučení neuvádí to u Europolu, měli bychom zvážit eh, budoucí orientaci. Podle mého soudu bychom to měli ponechat na příslušné výbory, jak chtějí řešit obsah eh, činnosti, kterou provádějí na těchto dvou, eh, v těchto dvou organizacích. Mnoho práce, mnoho pozitivních výsledků za loňský rok a ty jsou uvedeny ve zprávě paní Makovej. A také uvádí některé kritické poznámky a já bych se k tomu chtěl také vyjádřit. V tom smyslu, že se snažíme nalézt kompromis, co je optimální pro informování veřejnosti ve zprávě, ve zprávě o absolutorium, Když se dostaneme k závěrečné verzi textu, která vezme v úvahu pozměňovací návrhy. Věřím, že bude otevřená vůči stínovým zpravodajům, až bude s námi spolupracovat při konečné verzi textu, která dá možnost schody. Nyní bych začala s kritickým poznámkem vůči Evropskému účetnímu dvoru. Chci skutečně pořádat, aby dopisy, které byly vyměněny mezi institucemi, zda tedy ten dopis je uspokojivý, nebo budeme postupovat jinak. A chci také říci, že pokud máme stanovisko ve zprávě o agenturách o jiných institucích, tak bychom měli zvážit, zda by nebylo lepší tyto poznámky uvést eh, do zprávy o absolutoriu pro příslušnou instituci. My jako výbor provádíme, projednáváme zprávy o absolutoriu pro další instituce. A ta instituce je Evropský účetní dvůr, takže pokud máme vážné náměty pro zlepšení práce, tak bychom měli zvážit, zda je adekvátní toto umíš o absolutoriu agentur a zda by nebylo lepší to zařadit do zprávy absolutoriu příslušné instituce. Já myslím, že to je věc, o které bychom mohli jednat a ještě se chci omluvit, že nejsou přítomni zpravodajové pro tuto instituci, ale je to věc, kterou bychom měli zvážit. Kromě toho, domnívám se, že můžeme být obecní, když hovoříme o pozitivních věcech, ale musíme být nesmírně konkrétní, když hovoříme o negativech. A negativa nejsou vhodná pro obecné poznámky. Každý, kdo má děti, já jsem vždy velmi obecná, když udělám něco pozitivní a snažím se být velmi konkrétní, když někdo něco udělá špatně. A takový přístup je správný. Když jsme, když kritizujeme něco, tak bychom měli zamezit zobecňování do budoucnosti. A určitě bych chtěla předložit pozměňovací návrhy, které půjdou tímto směrem, které tedy přispějí k, ke kvalitnější zprávě. Plně souhlasím se spravodajkou, pokud je obecný přístup, že úspory, zejména vzhledem ke krizi v Evropské unii, je, jsou klíčové a jako socialistka se nemohu o nic zasahovat více než o úspory. Ale musíme také mít na paměti, že úspory do budoucnosti jsou, zamě- jsou obsaženy i v jiných zprávách pracované s paní Gresle na služebních řádech pro úředníky. A musíme tedy si být vědomi toho, jak hluboko můžeme jít eh, tímto směrem, pokud je o agentury. Také si myslím, že převáděné částky by měly být eh, optimalizovány, ale opět to nemůže být pouze eh, hrubý škrt. Hovořili jsme o tom, proč dochází k těmto převodům a musíme nalézt eh, řešení otázky přenosu. A každý pokladník, já jsem pokladnicí v naší socialistické skupině a také trpím, když dochází k převodům u národních delegací. Je to věc, kterou pokladníci nemají nikdy rádi. A to je přesně důvod, proč jsem si vědoma toho, že mohou být velmi různé důvody, proč k ním dochází v jednotlivých eh, letech. A proto obecný přístup nás nedovede k eh, cíli, které bychom měli dosáhnout. Paní Makovej zmínila střed zájmu, k tomu se chce také dostat. Myslím, že je to problém společných podniků které, a u velmi specializovaných agentur. Když se dostáváte ke specializovaným institucím, tak eh, tím více se tento problém vyskytuje. Specializované agentury nejsou jako Evropský parlament, kde se může stát eh, poslancem kdokoliv, kdo je zvolen. A, a naše vlastnosti a schopnosti k práci jsou velmi odlišné, což je běžné u instituce jako Evropský parlament. Ale když hovoříme o nesmírně specializovaných institucích, například chemická agentura nebo agentura pro životní prostředí, kde je to obecnější, a například EMEA a další letecká agentura, tak narazíte na problém, že chcete získat nejlepší odborníka na druhé straně, existuje omezený okruh kandidátů. Takže je nevyhnutelné, že naleznete osoby z určitého oboru, kteří budou pracovat pro tuto agenturu. A zvolit jednotlivce a zajistit, jak má pracovat. Musíme vytvořit rámec, kde budou působit týmy a ten tým musí zajistit dostatek řešení zamezujících střetu zájmu. Není to pouze jednotlivec. Musíme se zabývat organizací. Zdá tam je dostatek, pojist, dostatek pojistek proti střetu zájmu. A myslím, že to je dobrý způsob, jak postupovat vpřed. A konečně z projeka to nezm, ale já bych chtěla říct si několik slov, pokud jde o slučování. Slučování se zdá být eh, velmi dobrým nápadem z finančního hlediska, ale když eh, se podíváte na důvody a podmínky, proč byla vytvořena určitá agentura, tak je to obtížně splnitelné. Tady bych chtěla navrhnout, eh, abychom se zabývali dopadovou, dopadem a místo toho, abychom tom rozhodovali sami, tak bychom to měli projednat eh, s příslušnými institucemi, s příslušným parlamentním výborem, s komisí, která založila ten společný podnik a ti se tím mohou zabývat. Takže ve zprávě o společných podnicích bychom měli požádat eh, zpravodaje pro Horizon 2020 eh, ve výboru Vítr, aby pečlivě toto zvážili a zvažovali optimalizaci práce institucí, včetně společných podniků. Ale byla bych poměrně opatrná, abychom eh, nedospěli k negativnímu dopadu. To jsou mé stručné poznámky a skutečně věřím, že se nám podaří najít eh, cestu ku předu a věřím, že paní Makovej bude připravena spolupracovat s námi. A chci zopakovat, že zřejmě stínový zpravodajé musí dostat o něco více času a o něco více spolupráce v té přípravné fázi. Hovoříme o velmi odborných věcech, s velmi odbornou terminologií a když si přečtete tu zprávu, tak eh, zde řada případů, kdy slovník neodpovídá slovníku rozpočtové úřadu. Takže je obtížné, abychom nalezli skutečný výraz, skutečný význam podle rozpočtového procesu a právní, právní text tady liší od zprávy. Děkuji, paní Hercog. Myslím, že je zcela evidentní, že u všech těchto zpráv doba od 6. března do 27. do 27. března bude využita pro jednání. Mám tu, dívám se na účetní dvůr, paní Makovej zmínila záležitost společných podniků a pan Falko je tu z účetního dvora. Nevím, jestli pan Falko chce promluvit a buďme disciplinovaní, začíná nám docházet čas. Yes, thank you, Mr. Uh, chairman. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Balko, mám na starosti ty společné podniky, respektive jejich audit. Jak určitě víte, eh, tyto nástroje jsou velmi zajímavé, jak již říkala paní Makovi. Je potřeba zohlednit eh, celou řadu specifických oblastí. Eh, společné podniky začaly fungovat v roce 2008, některé ještě později, a jsou tam zapojeny také aktéři ze soukromého sektoru. Mají poměrně velký rozpočet a z tohoto důvodu nedošlo k tomu, že by něk- všechny eh, tyto společné podniky začaly fungovat, ačkoliv eh, se vyskytly některé informace v této zprávě, říká pan eh, řečník. Já bych rád poukázal zejména na dva aspekty. Společné podniky byly schváleny velkou většinou Eh, výtky tyto eh, podniky řeší. Za druhé, tyto připomínky jsou také adekvátně reflektovány návrhy eh, zpráv, které představila paní Makovej. Jsem rád za toto konstruktivní spolupráci, za podporu a důvěru. To je ku prospěchu nikoli v těchto dvou institucí, ale také těch společných podniků. Může to tedy přispět k dosažení politických cílů. Paní Makovej také uznala, že specificita zpráv Evropského účetního dvora neobsahovala všechny potřebné informace, nejsou tedy zcela kompletní a dobré. V tuto chvíli mohu pouze říci, že Evropský účetní dvůr bere na vědomí tyto informace a poskytne zvláštní zprávu o některých aspektech společných podniků. Za prvé přidaná hodnota spočívající v jejich organizaci a za druhé účinnost takovéto, takovéhoto uspořádání. Žádosti samozřejmě Evropský účetní dvůr bedlivě zváží a bude na to adekvátně reagovat. Ať už to bude v jakékoliv horizontu či v jakékoliv podobě. Může to být společná zpráva, či to může být oddělené zprávy. Pan Fazekáš má na starosti Cesar a já mám na starosti šest těch společných podniků. Děkuji. Děkuji. Paní Matěje, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve eh, chci poděkovat paní Makovej za kvalitní práci, práci velmi kvalifikovanou a hlubokou, kterou nyní zkoumáme. Být pravodajkou pro společné podniky agentury. To je věc, na kterou se v parlamentním mandátu nezapomíná. Je to takové malé dobrodružství a velmi se to liší od práce na jiných zprávách a je dojemné, když to končí. Chci říci, že agentury a společné podniky jsou velmi užitečnými institucemi na evropské úrovni. A jsem velmi daleka myšlenky, že bychom měli snižovat jejich rozpočty a jejich význam a odrážejí naše evropské instituce, ale jsou také velmi užitečné pro nás, pro další instituce, jsou velmi užitečné i pro evropské občany. A myslím, že pokud paní Makovej eh, žádá o určitá kritéria, abychom mohli tyto věci rozvíjet v Evropské unii, tak by to bylo pozitivní, ale neměli bychom příliš slučovat agentury, neměli bychom snižovat jejich rozpočty, protože by měly trvale existovat ve prospěch evropských občanů. A tato zpráva poskytuje celou řadu pozitivních eh, věcí, ale také jsou zprávy o některých agentur, zejména u CEPOLu, bych chtěla předložit pozměňovací návrhy a také agentura pro léčiva, agentura pro životní prostředí a pro bezpečnost potravin. U těchto agentur předložím pozměňovací návrhy a budeme o tom ještě spolu mluvit. Chci také říci, že ředitelé agentur odvádějí velmi užitečnou práci ve svých agenturách a někdy správní rady nenechávají ředitele agentur, nepodskytují jim dostatečný prostor během roku. A chci také hovořit o střetu zájmu. Já jsem dobře nepochopila, a možná mi na to odpovíte. Já nevím, jak eh, vlastně rozumíte klientelismu a střetu zájmu u agentur, například jako agentura pro léčiva a agentura pro bezpečnost potravin. Tady mi to musíte ještě vysvětlit, ale tady bych eh, očekávám vaši odpověď, pokud jde o tedy ty přednostní vztahy, které existují. Děkuji. Pan Gerbrandy se vrátil z televizního vysílání. Děkuji. Děkuji. Děkuji za pochopení. Nejprve bych rád poděkoval paní Makové za její práci. Nevím, jak to mám přesně popsat. Myslím, že se do toho téma agentur zapracovala velmi pozoruhodným a obdivuhodným způsobem. Nicméně v určitých ohledech mám pochybnosti. Pro tento výbor je důležité především to, abychom pracovali zevrubně a nezávisle. Abychom pracovali tak, že budeme potvrzovat eh, naši autoritu, autoritu tohoto výboru a parlamentu a že eh, nebude možno ji spochybnit. Ostatní výbory nás eh, nemají, zvlášť v oblibě, ale to nevadí. Neměli bychom se tím nechat odradit. Neměli bychom se nechat odradit od kritiky i sebekritiky, pokud je oprávněná. Ale musíme si dávat pozor na to, aby ta kritika byla skutečně oprávněná, fundovaná, se opírala o fakta. Paní Makovej zdůraznila, že my jako výbor do značné míry závisíme na dalších institucích, ať už je to Evropský účetní dvůr, anebo další instituce. V každém případě jsou to ti, kteří provádějí nestrané eh, analýzy a kontroly. Samozřejmě, že o té nestranosti můžeme někdy pochybovat, ale já bych nešel tak daleko jako pan Makovej. paní Makovej, já bych eh, ne činil předmětem naší diskuze nestranost a spolehlivost eh, analýz Evropského účetního dvora. Je přeci podmínkou naší práce a je velmi důležité, aby Evropský účetní dvor tady pracoval nezávislá a spolehlivě. Moje politická skupina v tuto chvíli nemá žádný důvod pochybovat o nezávislosti a záměrech Evropského účetního dvora. Pokud se podívám na dopis pana Eh, předsedy Evropského učení odbora v reakci na eh, stanovisko paní Makovej, tak mohu konstatovat, že mnoho bodů vaší kritiky má velký politický dopad a v tom dopise pana předsedy jsou tyto body nebo tato kritika zase vyvráceny. A proto bych se rád zeptal paní Makové, jestli je ochotna na to reagovat, jestli je ochotna určité kritické body, které eh, tedy zahrnula do své zprávy, opět vyškrtnout pokud se tady může stotožnit s reakcí Evropského účetního dvora, nebo pokud může vzít vážně. Tolik tedy k všeobecným bodům týkající se, týkajícím se Evropského účetního dvora. Nyní mi dovolte, abych se konkrétně podíval na Evropskou agenturu pro životní prostředí. Musím říci, že na, v souvislosti s touto agenturou je paní Makovej zvlášť ostrá. Její slova jsou e, nejostřejší, pokud jde právě o Evropskou agenturu pro životní prostředí. Já mám s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani velmi těsný kontakt a musím říct, že mě kvalita tamnější práce velmi ohromila. A proto si myslím, že způsob, jakým ta agentura pracuje a jak je vedena, e, nezavdává příčiny takové kritiky. Já vím, že ta agentura byla v minulosti vzorem a proto mě ta kritika, eh, kterou paní Pákovej formulovala, velmi překvapila. překvapila. Možná, že by bylo dobré, kdyby se k tomu ještě jednou vyjádřila. Řekla jste, že se tam píše celá řada zpráv, ale že to ještě zdaleka neznamená, že se tam dobře pracuje. Samozřejmě, že ta agentura je vědeckým grémiem a věci vždycky píšou zprávy. A já si myslím, že input této, této agentury je velmi obdivuhodný. Pokud se podívám na vaši kritiku, kterou jste formulovala na adresu Evropské agentury pro životní prostředí, mm, já jsem také četl ten dopis, kterým eh, agentura reagovala na vaše obvinění. A je to také podpořeno zprávami Evropského účetního dvora, je to odstavec 7 ku příkladu. Politika zaměstnávání, to je vyvráceno, nebo bod číslo 11, i toto je vyvráceno, nebo odstavec 22. Kritika eh, placení hostujících expertů. Musím říci, že v roce 2010 tedy s agenturou spolupracovali tři hostující experti a to bezúplatně bez toho, aby dostali diety nebo aby, bylo, aby dostali jiné financování, což je samozřejmě důkaz kvality agentury. Protože existují vědci, kteří jsou univerzitami nebo eh, jinými institucemi vysílány do, té, vysílání do této agentury, aniž by za to dostali zvláštní odměnu finanční. A proto vůbec nechápu kritiku kterou formulovala paní zpravodajka na adresu právě této Evropské agentury pro životní prostředí. Pane předsedo, dovolte mi, abych na závěr řekl, že je skutečně škoda, že jsem se nemohl dopodrobna eh, věnovat kritice která je oprávněná například eh, přílišnému převodu prostředku do dalšího roku. To je samozřejmě záležitostí i tohoto výboru, výboru eh, pro kontrolu rozpočtu a výboru pro rozpočet. Možná, že jsou úkoly těch agentur příliš rozsáhlé, na to se musíme podívat, na to se musí především podívat výbor pro eh, rozpočet. Pokud jde o počet agentur, tak v tom souvisím, souhlasím s paní Makovej, protože to samozřejmě počet agentur v minulých letech vzbudil eh, velkou kritiku. Já jsem proto, aby CEPOL byl eh, sloučen s Europolem. Nicméně ještě vyčkáme na stanovisko Evropského účetního dvora. Děkuji, pane předsedo. Pan Gajer, prosím. Já budu velmi stručný. Zcela souhlasím s tím, co zde již eh, zaznělo. Tato zpráva je opravdu velmi kontroverzní. Já bych měl velký zájem na tom, abychom těmto agenturám které tak kritizujeme, dali také možnost, eh, aby reagovali na tyto výtky. Eh, do oběda nemáme již příliš mnoho času. Proto si myslím, že bychom v kruhu koordinátorů měli popřemýšlet o tom, zda bychom náhodou se k tomuto bodu neměli vrátit ještě později. Děkuji, Jensi. Eh, jsou zde zástupci jednotlivých agentur. Jeff Maas dostane slovo jako první. On zastupuje nikoli v pouze ECA, ale je také koordinátorem všech agentur, jestli to chápu správně. Potom dostane slovo paní Glade, která je zde za Evropskou agenturu pro životní prostředí. A požádal bych oba zástupce, aby byli opravdu velmi struční. Je mi to líto, ale máme půlhodinové spoždění a nemám ještě příliš mnoho slova, eh, času. Pardon. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, paní zpravodajko, vážení poslanci, vážené poslankyně. Skutečně bych chtěl poděkovat za možnost, kterou jako koordinátor mezi agenturní sítě můžu reagovat na návrh zprávy o absolutoriu agentur za rok 2010. Řada kolegů zde je přítomná a jsou připraveni zodpovědět konkrétní otázky a také vím, že jsou připraveni poskytnout i následně zpětnou vazbu, reakce, odpovědi na vaše případné dotazy. A vím, že i řada kolegů byla schopna, byla mož, schopna fyzicky být přítomna, ale sledují jednání přes webstream. Já chci vyjádřit uznání, jak vážně se zabýváte prací našich agentur, jak se soustředíte na otázky, které jsou důležité pro agentury i pro vás. Jako předběžnou poznámku bych chtěl říci, že agentury byly založeny legislativním aktem Evropského parlamentu a rady a plně se odpovídají institucím Evropské unie. Poskytují jasně definované služby občanům, institucím a průmyslu. A za tímto účelem byly založeny legislativním aktem. A v tomto směru mají tyto agentury mandát. Agentury jsou podrobeny vysoký, vysoké úrovni politické kontroly, finančního dohledu a jejich provoz je systematicky kontrolován interním i externím auditem. A na tomto pozadí agentury jsou názoru, že celkový tón návrhu zprávy bude vnímán a může být vykládán jako příliš kritický a obsahuje riziko, že důraz je příliš na riziku a na na skutečných zjištěních účetního dvora a kontrolních orgánů. A pan Olší z účetního dvoru zdůraznil, že agentury reagují na příslušné komentáře usilovně pracovali, já jsem to viděl v řadě agentur, a chceme vás ubezpečit, že jakmile jsou zjištěny slabiny v oblasti řízení či v oblasti finanční u jednotlivé agentury, tak dělají maximum pro to, aby došlo ke zlepšení a vnímání, které je zde snad patrné ze strany kolegů, že potíže, na které narážejí, mohou potenciálně souviset s korupcí a podvody, jsou vnímány velmi tvrdě a jsou považovány za neopatřené. Agentury jsou v, technické, v technických otázkách nezávislé a mají finanční právní autonomii a proto není správné, že agentury sami o sobě vypadají, jako by fungovaly netransparentně a neprofesionálně. Agentury se těší na spolupráci s Evropským parlamentem během procesu absolutoria a věříme, že během celého procesu, že na závěr procesu vznikne, vznikne objektivní pohled na to, jak jsou jejich prostředky využívány. Pokud je o konečně Evropské chemické agentury, předá, předáváme to také středisku pro tedy středisku které se týká ECDC a dalším členům výboru i zpravodajům. Jsem si vědom omezeného času a chci předat slovo s kolegyni z Agentury pro životní prostředí. Děkuji, pane Masi, paní Glide. je tu pan Gerbrandy je obhájce vaší kauzy. Děkuji, pane předsedo, děkuji za příležitost vyjádřit se velmi rychle a stručně k, té, na, k tomuto návrhu zprávy. Já velmi si vážím eh, práce, kterou v tomto výboru věnujete konturám a určitě se budu ještě o těchto věcech bavit zítra s paní zpravodajkou. Eh, všichni členové mají k dispozici tuto zprávu a je tam v devíti odstavcích poukázáno na možnost eh, nepravidelností. Eh, to je zcela neopodstatněné a neop, nepod, není to podkloženo ani nálezy účetního dvora. Dalších pět odstavců obsahuje faktické chyby. Vzhledem k tomu, že tyto Eh, informace nemají faktický základ. Eh, chtěla bych poukázat na to, že to může ohrozit důvěryhodnost nejen, eh, nejen těchto institucí, ale také právě agentur. Proto doufám, že budou tyto věci změněny právě pomocí pozměňovacích návrhů. Uvědomme si také, jaké jsou klíčové činnosti agentury. Myslím si, že zde jsou také jiné motivace za touto zprávou, než pouze reflektování činnosti. Jestliže se říká, že eh, Evrop, finanční příspěvky nejsou správně využívány a to je dokazováno na eh, množství zpráv, které vydáváme, tak to je opravdu špatné pochopení fungování této eh, agentury. Věřím tomu, že poslanci a také ostatní funkcionáři mají odlišný názor na to, jakým způsobem to funguje. Podpora EU jsou konec konců alokovány rozpočtovým e, orgánem. Během posledních pět let, pěti let e, úřady, průmysl, ale také občané gratulovali e, agentuře k tomu, že opravdu pomáhají a dávají přidanou hodnotu nejen občanům, ale také zákonodárcům. Pokud jde o implementaci environmentální legislativy, agentura je opravdu velmi často pod tlakem eh, eh, specifických zájmů. To se týká zejména v oblasti eh, odpadového hospodářství, klimatických změn a dalších oblastí, kterými se intenzivně věnujeme. Já velmi intenzivně musím trvat na tom, že vysoká míra důvěry jak ze strany občanů, tak ze strany zákonodárců nesmí být narušena kvůli tomu, že tato zpráva má velmi eh, špatné základy. Může to mít zásadní dopady. Například mezinárodní vyjednávání jsou podloženy eh, právě informacemi, které poskytuje naše agentura. Je to tedy pod velmi blízkým drobnohledem eh, všech odborných institucí po celém světě. Jestliže tato zpráva zůstane bez změny, může to permanentně ohrožit stav a důvěryhodnost této agentury, což může negativní mít dopad také na Evropu, když se Evropa zrovna snaží přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku. Spoléhám na eh, poslance, že eh, zpráva bude pozměněna na základě fakt eh, a na základě chápání, pochopení fungování této agentury. Nepochybuji o tom, že systém, který je zde nastaven, tuto roli naplní. Děkuji. Já jsem si vědom toho, že zde jsou ještě další zástupci evropských agentur, kteří by chtěli si vzít slovo. Bohužel, již na to nemáme čas. Zazněla zde již celá řada příspěvků, eh, celá řada agentur se vyjádřili písemnou formou. My o těchto věcech určitě budeme diskutovat s stínovými zpravodaj, se zpravodaj na úrovni koordinátorů. Myslíme si, že to, co bylo poskytnuto písemnou formou, má samo sobě vysokou vypovídací hodnotu a jestliže teď dáme eh, všem agenturám ještě několik málo minut, tak to příliš nepomůže. Budeme to tedy rozebírat na úrovni koordinátorů. Paní Makovej a stínoví zpravodajové jsou si vědomi, že je této, tomuto tématu potřeba ještě věnovat eh, pozornost. Slovo dostane ještě paní Mekovej, protože jakožto zpravodajka určitě bude chtít reagovat na to, co zde zaznělo. A pan předseda žádá tlumočníky o pět minut času, aby mohla reagovat paní Makovej. Děkuji. Budu opravdu velmi stručná, pokud jde o spolupráci se stínovými zpravodaji. Já mohu konstatovat, že Eh, ve srovnání s loňským rokem je situace lepší. Loni jsme se nesetkali vůbec, letos už je to lepší a kolegové mají také přístup k důvěrným informacím a dokumentům. Za sebe tedy mohu říci, že budu i nadále spolupracovat se stínovými zpravodaji. A samozřejmě se také těším na pozměňovací návrhy. Připomínka k střetu zájmu na účet těch agentur, které spolupracují s průmyslem, tak jak to říkala paní Herzog. Tyto agentury potřebují experty a v těchto velmi specifických oblastech jsou experti v relevantních průmyslových odvětvích. Já akorát poukazuji na to, že je zde potenciální možnost střetu zájmu. Jestliže jedna eh, osoba přijde ze společnosti A do agentury, která například poskytuje certifikaci eh, lékům, potom by se tato osoba měla vyjadřovat pouze k certifikaci léků z jiné eh, firmy, z jiné společnosti, než odkud tato, tento expert pochází. Na to jsem ještě chtěla poukázat. Podobný případ jsme měli v oblasti bezpečnosti letového provozu. Určitě to tedy lze řešit. Pokud jde o Evropskou agenturu pro životní prostředí, já se s tím, eh, s ředitelem této agentury setkám zítra, eh, s ředitelkou tedy, a dříve to bohužel nešlo, nenašli jsme společné datum. Toto jsou moje stanoviska. Určitě jsem připravená přijmout pozměňovací návrhy, ale ještě jednou zdůrazněji, když mluvíme o Evropské agentuře pro životní prostředí, tato eh, agentura nemá regulatorní Eh, pravomoci, nekontroluje údaje z od národních států, proto jediné, co může dělat, je opravdu vydávat zprávy v oblasti životního prostředí. A já říkám, že bychom se možná měli podívat na tu činnosti této agentury z tohoto hlediska. Poslední agentura, která vznikla, byla agentura pro rovnost pohlaví. Nechci se stahovat pouze na tuto agenturu, ale již máme například eh, agenturu pro, eh, pro lidská práva. Proč potřebujeme extra agenturu? Nemohla by se například rovností pohlaví zabývat právě tato agentura? Myslím si tedy, že jsou zde eh, oblasti, na které se musíme zaměřit, protože musíme bedlivě sledovat, jakým způsobem utrácíme veřejné prostředky. Týká se to ale také eh, té reputace agentury, jak o tom mluvila eh, zástupkyně. Reputace této agentury není stejná jako reputace EU. Myslím si, že zde musíme také zvážit další otázky, jako je například zdraví a rozumné řízení, zdravé rozumné řízení a také eh, rozpočtové náklady, respektive šetření. My žádáme po všech, aby ušetřili náklady v rozpočtu protože my eh, už šetření žádáme po všech, po státech, po občanech i po agenturách. Dívejme se tedy na agentury z tohoto úhlu pohledu. Možná byly staré dobré časy, kdy jsme měli spoustu peněz a kdy jsme si mohli dovolovat eh, eh, poskytovat finanční prostředky nejrůznějším agenturám. Takovýmto způsobem již ovšem do budoucna postupovat nemůžeme. Nemůžeme všem paušálně dávat stejný rozpočet deze voormiddagzitting, ik dank de tolken voor... Tím se dostáváme na konec dnešního jednání. Pan předseda děkuje také eh, tlumočníkům. Možná ještě jedna připomínka. Budeme pokračovat v 15.00, ale není to zde v tomto sále. Vemte si proto své dokumenty. Je to ve 4B001. Je ta No, tedy budova PHS 4B001.